Dear colleagues, Vážení kolegové, je na čase, abychom zahájili naše zasedání. První bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Bod číslo 8, to je vědecké přeskoumání, eh, takto se otázek se potravin je přesunuto. protože formálně ještě nemáme eh, potvrzený eh, dokument, takže pokud nic nemáte k návrhu pořadu jednání, můžeme tuto změnu odsouhlasit. Bod číslo dva, to jsou sdělení předsedy. Dnes to bude velmi snadné, protože mi zbývá jen říct, že tlumočení je k dispozici v 22 jazycích, není estonština, a 21. A zítra nebude ani malčtina, to bude 21 jazyků. A ještě bych chtěl eh, dodat, že že mm, toto zasedání lze sledovat na webstreamu. Třetí bod na pořadu jednání je oznámení výsledků zasedání koordinátorů. Koordinátoři, co doporučili 6. listopadu, eh, tyto závěry jste obdrželi elektronicky. Pokud nemáte k ním výhrad, budou přijaty. Následně nás čeká bod číslo 4, to je snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel. Jak víte, návrh komise na snížení znečišťujících látek ze silničních vozidel byl na našem programu a já bych chtěl předat hned slovo zpravodaji Albertu Desovi, abychom mohli zahájit diskuzi. Prosím, Alberte. Děkuji, pane předsedo. Milý Giovanni, já jsem tuto zprávu eh, zdědil od předchůdce Tomase Rybeho, který eh, bohužel nebyl znovu zvolen. A pokusil jsem se eh, zapracovat se nějak, ponořit se do té věce. A mám tedy tady stanovisko snížení hm, emisí eh, ke znečišťujících látek Evropského eh, hospodářského sociálního výboru, které můžu plně podpořit, eh, kde jde o snížení emisí, tak aby to obecně přispělo k zvýšení kvality vzduchu. Návrh komise ovšem vyvolává určité pochybnosti, pokud jde o způsob a lhuty, jak dosáhnout tohoto snížení. Ještě se toho konkrétně dotknu. Je také nápadné, že v té zprávě eh, se dostatečně nereaguje na posouzení dopadu. A ne, jako nejhorší vnímám věc s eh, aktiv přenesené eh, pravomoci a s převáděcími opatřeními a toho bych se rád dotknul, protože obsahově to to přijde později. Komise navrhla, aby eh, ještě navíc čtyři oblasti byly přesunuty se spolurozhodování k delegovaným aktům, a sice rozšíření eh, působnosti až na 5 eh, tun, zatímco to bylo do 2,84 no, tun. Já si myslím, že to musí zůstat ve spolurozhodování parlamentu. Stejně to platí u emisí metanu, NOx a NO2 a e, u e, startu za studena. Já bych tedy navrhl ve své zprávě, aby tyto čtyři věci e, nešly do delegovaných aktů, ale aby nadále, co by podstatné předpisy zůstaly v předmětu spolurozhodování parlamentu. To znamená, že jenom aby ty nepodstatné věci byly přesunuty do delegovaných právních aktů. A já si myslím, že u těchto čtyřech věcí eh, se ovšem jedná o mm, podstatné věci. pokud jde o ty další věci, tak tam souhlasím s tím, eh, že bychom měli zůstat u delikovaných právních aktů. V žádném případě nebudu navrhovat, aby něco v prová- se, se dostalo u prováděcích opatřeních, milé kolegyně a kolegové. Tady jako eh, parlament už se vůbec nezapojujeme totiž a prostě to nemůže tak být. Já už tady pracuji deset let ve výboru pro zemědělství a vždycky jsme se tady pokoušeli, aby parlament byl eh, nebo zůstal zapojen. My jako politici eh, musíme samozřejmě dávat pozor na to, co říkáme, jak rozhodujeme a nastavovat kůži nebo jít z kůží na trh. A to nedělá komise a proto musíme být zapojeni do tohoto rozhodování i nadále. To musíme požadovat. Pokud jde o delegované právní akty, tak eh, tedy akty přenesené pravomoci, tak si myslím, eh, že nemůže být, aby komise eh, předložit akt a říct berte, neberte my musíme požadovat, aby eh, komise, když zpracuje ten eh, právní akt, abychom byli už předem informováni o eh, stavu příprav těch aktů přenesené pravomoci, protože potom vzniká menší nebezpečí. A to je i zájem komise, že nakonec výbor nebo parlament bude požadovat odmítnutí aktu přenesené pravomoci. Byli jsme první eh, v eh, výboru eh, pro zemědělství, kteří v době zpracovávání Lisabonské smlouvy vlastně odmítli takový akt a komise potom to musela zásadně zlepšit. A já jsem proto, abychom jako parlament byli dobře zapojeni, takže to bych řekl. A ty obsahy, ty obsahové věci, to můžeme probrat později. Děkuji. Děkuji, Alberte. Nyní promluví stinoví zpravodajové. Miriam Dali jako první za socialisty. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych ráda přijala návrh od komise. Chtěli bychom tedy podpořit opatření, která budou konkrétně snižovat emise znečišťujících látek, látek ve vzduchu, tak abychom také zlepšili kvalitu ovzduší. Znečištění ovzduší je environmentální riziko, je to také rizikem pro zdraví a na základě vědeckých studií Eh, vidíme, že se zlepšila sice kvalita ovzduší, ale stále ještě jsme velice daleko od vyřešení problémů souvisejících se zdravím obyvatelstva. Zhoršují se problémy se zdravím a to je způsobeno především výfukovými plyny automobilů a dalších dopravních prostředků. Jsou to, eh, buď to jsou jemné částice, nebo částice obsahující dusík, anebo eh, uhlík. A byly původně stanoveny určité limity znečišťujících látek. Tam, kde lidé jsou vystavováni takovýmto eh, látkám, ale víme, že v městských oblastech jsou vysoké úrovně oxidu dusíku a dalších znečišťujících látek a proto je zapotřebí se snižovala jejich úroveň. E, podle údaje EU e, silniční vozidla přispívají k 20, ke 42% znečištění a my podporujeme tedy činnost EU zaměřenou na přijatel, na snížení Eh, toxických eh, látek z výfuku na přijatelnou úroveň, aby alespoň nové dopravní prostředky eh, plnily tyto úrovně a odpovídaly technologickému vývoji. Proto se vyjadřujeme ve prospěch návrhu komise, aby zde tedy takovéto limity byly a abychom předešli dvojí certifikaci pro určité druhy vozidel. V tomto případě však, a to bych ráda zopakovala, ráda bych uvedla to, co už uvedl co uvedl zpravodaj, nepotřebujeme aktiv přenesené pravomoci, protože si myslíme, že lze e, změnit ten původní text, pozměnit jej a, a e, také se zde jedná o lehká lehká užitková vozidla a pro eh, běžné eh, teploty. Ale eh, ráda bych řekla, že zde nemáme více údajů o různých měřeních a to, jak by se, projevily různá, jak by se projevila různá opatření. A samozřejmě musíme říci ne emisím. Shodli jsme se, že jsou významným znečišťujícím prvkem ale potřebuje to detailní hodnocení dopadu. Musíme se zabývat technologickým vývojem a je jasné, že musíme napomáhat uvádění eh, těch vozidel na trh, které využívají eh, zemní plyn. A je tu 200 různých znečišťujících látek, včetně NO2, byli bychom rádi, aby nám komise poskytla další informace ohledně nařízení 443 z roku 2009 o CO2 a zda má být limit z tohoto textu změněn či nikoli. Kromě technických opatření v tomto nařízení tu jsou dvě opatření, která jsou zajímavá. Pozornost komise která se týká informací o opravách a údržbě vozidel, se, eh, se zmiňují o některých eh, jevech, ale nenašla jsem konkrétní návrhy v textu komise a my jsme, navrho, my jsme také měli návrh ohledně měřičů eh, spotřeby paliva a dalších zařízení u toho všeho potřebujeme hodnocení dopadu, potřebujeme vědět, jaká konkrétní opatření zde budou pro eh, zlepšení účinnosti a jak ušetřit 3, 2 až 3 Nicméně toto všechno nebylo eh, následně eh, podpořeno patřičnými informacemi v textu návrhu. My bychom chtěli vyjádřit naši starost, že se příliš mnoho budou využívat v některých příležitostech aktiv přenesené pravomoci, když se jedná o nepodstatné prvky legislativních aktů. Tento text se zaměřuje konkrétně na znečišťující látky a na emise a bylo by zapotřebí také zlepšit kvalitu ovzduší a snížit množství emitovaných znečišťujících látek. Kdy komise předloží oficiální stanovisko, co možná nejdříve bychom měli plnit eh, legislativní texty, které máme. Mr. Dorman. Děkuji a nyní za EKR má slovo pan Dorman. Først og fremmest byder ECR alle tiltag fra kommissionen velkommen. Děkuji. V první řadě bychom chtěli říci, že EKR vítá všechny iniciativy komise, které jsou zaměřeny na zlepšení našeho nařízení a které se snaží vyplnit ty mezery, které byly v předchozí legislativě. Komise tady poukazuje na celou řadu problematických bodů ve stávající legislativě a v tomto my komisi podporujeme. EKR se domnívá, že celá řada aspektů tohoto návrhu je velice pozitivních. Za prvé, eh, metan není považován za přímo škodlivý, ale zároveň je to zdroj znečišťující životní prostředí. Dále způsob, jakým eh, je měřen metan v ovzduší v tomto návrhu, tak to také představuje určité zlepšení. Tímto bude rovněž zajištěno, že na trh v Evropě mohou, budou uváděna vozidla na zemní plyn. Také se nám líbí ten strop, který navrhuje komise pro typové schválení, protože takto nebude potřebovat už dvě typové schválení. A také eh, vítáme vylepšení legislativy a rovněž ten celý postup bude méně nákladný. Nicméně eh, naše frakce eh, přesto má určité obavy, pokud jde o celou řadu návrhů v tomto, eh, v tomto návrhu. Jednak pokud jde o stropy u nízkých teplot, tady bychom také uvítali určité zlepšení. Tento návrh podle našeho názoru nepředstavuje jenom určité vylepšení stávající legislativy. Komise říká, že si přejí, aby se z toho stal akt v přenesené pravomoci, ale to se nám úplně nelíbí, s tímto postupem zcela nesou, ne zcela souhlasíme. Dále eh, cílové hodnoty, ty jsou tady velice důležité, ale mm, to, co říká komise, že si přeje, aby to byl akt přenesené pravomoci, s tím opravdu nesouhlasíme. Musíme to ještě dále přeskoumat. Další věc. Byli bychom rádi, kdyby se komise mohla vyjádřit k tomu, pokud jde o odstranění požadavku na eh, amoniak u těžkých užitkových vozidel. Víme, že ty požadavky jsou stále náročnější pro naše producenty, ale nemyslíme si, že to přispěje ke zlepšení životního prostředí. Jsme si vědomi toho, že vozidla na zemní plyn stále mm, generují a eh, vyfukují čpavek, ale opravdu bychom byli rádi, kdyby komise to mohla lépe vyjasnit. Děkuji mnohokrát a nyní za skupinu ALDE pan Tobalt. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, eh, že už toho tady nezbývá mnoho co říci. Stínoví zpravodajové toho řekli hodně. Musíme se určitě podívat na tu otázku aktů v přenesené pravomoci protože tady k tomu panuje poměrně neschoda. Děkuji. Děkuji. A dále má slovo za zelené Kate Taylor. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, svým pozměnění eh, Euro 5 a Euro 6 tady tento návrh přináší důležitou možnost, jak snížit emise ze silničních vozidel. Silniční doprava je skutečně tím hlavním zdrojem emisí, který eh, je velmi škodlivý pro životní prostředí a lidské zdraví. A eh, špatné životní prostředí vede téměř k půl milionu předčasných úmrtí v Evropě každý rok. Ve Spojeném království je to druhý největší faktor hned za kouřením cigaret, který zabíjí naše občany. Pokud bychom snížili tady, respektive snížení tady tohoto znečištění u samého zdroje, to je skutečně naše priorita. Nicméně po úvodním přeskoumání tohoto návrhu nemáme pocit, že um, skutečně bylo naplněno to, co je potřeba. Například je naprosto nezbytné, aby došlo ke zlepšení hodnot u NO2. Ale proč komise s žádným takovým návrhem nepřichází? je potřeba, aby limitní hodnoty byly řešeny v rámci postupu spolorozhodování a nikoli, aby to bylo něco, co si rozhodne komise za zavřenými dveřmi. Eh, rovněž součástí eh, homologace osobních vozidel do roku 2014 mělo být silniční cestování, ale co se s tím stalo? Nevíme. Další eh, zajímavá věc u tohoto návrhu je možná spíše to, co tam nenajdeme a to, co se tam neobjevilo. Například eh, měřiče konzumace z paliva. To měly být úplně zásadní prvky. A také eh, určité měřiče u převodové. Toto jsou důležité věci, které by poskytly našim motoristům a našim podnikům důležité nástroje pro e, zlepšení úspor a také pro úspory paliva nějaké úspory ve výši zhruba nějakých 2 až 3 za velmi nízké náklady. Možná si komise přeje našim e, výrobcům automobilů dát mm, takřka nějaké úlevy, nějaké prázdniny v této oblasti, ale my si myslíme, že by bylo vhodné trvat na tom, aby byly e, měřiče spotřeby pravidla a ukazatele zařazené rychlosti zaváděny tak, e, jak si přejeme. Dále komise z požadavků na znečištění prostředí e, vyjímá vozidla na zemní plyn. Jenomže vozidla na zemní plyn nejsou nějakým, nějakou zcela příznivou kategorií. Když dochází k nárůstu vozidel na zemních plyn, tak to není přímo něco, co bychom si politicky měli přát. Preferenční zacházení s vozidly na zemní plyn by mohlo snížit standardy v oblasti ekologie a e, také by to mohlo vést k tomu, že porušíme princip, abychom byli technologicky neutrální. A nebudou tím splněny ekologické cíle EU. Takže parlament by určitě neměl povolit, aby byly e, z těchto požadavků vyňata vozidla na zemní plyn. Když eh, si přejeme snížit celkové limity THC, jako například benzín, benzen, promiňte, tak eh, to je také velice důležité. Technologie eh, zaměřená na emise THC je už k dispozici dlouhá léta, tudíž limity THC spíše by měly být naplňovány a nikoli rušeny. Myslíme si, že limity THC by měly být co nejdříve zapracovány do postupu testování emisí, které nyní vypracovává Komise pro oxidy dusíku a pro CO2. Takže parlament dle našeho názoru by měl zamítnout změny u limitů THC. čpavek eh, vede k závažným zdravotním, zejména respiratorním problémům proto by v EU mělo být zavedeny limity pro eh, emise čpavku u všech těžkých užitkových vozidel. Je totiž důležité, aby tato, tyto limity zůstaly u všech typů motorů. A konečně, eh, jestliže by lehká užitková vozidla nebo dodávky měly, vypadávají z kategorie 1, tak to povede k tomu, že nebudou platit žádné silniční poplatky a tak dále. Zatímco těžká vozidla eh, na 2600 kg také jsou vyňata z těch standardů CO2. Ovšem teoreticky vozidla mohou mít pouze 3,5 tuny, ale vzhledem k tomu, že tady ty limity jsou nastaveny takto, tak, to určitě, tak by to v té praxi vypadalo jinak. Protože když tady toto je takto nastaveno, tak to vede k velkým nárůstům prodejů eh, těchto lehkých užitkových vozidel, těchto dodávek a to je poměrně nežádoucí s ohledem na ochranu životního prostředí. Je tedy možná vhodné, aby komise nějakým způsobem upravila klasifikaci jednotlivých typů vozidel, zejména v této oblasti lehkých užitkových vozidel. Čili parlament by určitě neměl odsouhlasit tuto kategorizaci vozidel. Děkuji. Thank you very much. And now... Děkuji. A teď za FDD, eh, madam Evans. No. Děkuji. Stojíme před rozhodnutím, zda předat eh, ke komisi rozhodnutí o tom, zda změnit či nezměnit eh, určité limity u vozidel pro osobní přepravu anebo lehkých užitkových vozidel. Nehledě na úvodní úvahy komise, se kterými se můžeme obecně shodnout, nemůžeme zapomínat na to, jak už toho bylo u posledního návrhu legislativního komise u snižování emisí, že se jedná o přesně opačný princip, než to, kdo znečišťuje, ten má platit. Nevíme, jak tento legislativní návrh eh, má eh, maloobjemová vozidla penalizovat oproti těm větším eh, jakoby jakoby větší auto mohlo eh, znečišťovat méně než menší. U normativní volby komise eh, se ale nezměnil názor. A v tom textu, který před námi leží, opět v bodu 456, nemáme dostatečně přesvědčivé znění. Chtělo by to alespoň technicky zdetailnit. Na základě eh, historických zkušeností je eh, zapotřebí se zabývat tím eh, testem, o kterém se tam hovoří a získat další informace. Děkuji. Pan Grote. Děkuji. Já jsem se nechtěl eh, vůbec, eh, vůbec přihlásit, ale eh, kolega mě tak trochu vypracoval, pokud jde o výrobce CRG. My u nás vlastně máme velký problém s předčasným umíráním. 300 tisíc předčasných smrtí. A pokud díky vozidlům CNG bychom to mohli snížit na nulu, tak nemůžeme říkat, že ty vozidla k tomu nepřispívají. Ne, je to velký eh, způsob, jak, skvělý způsob, jak zlepšit kvalitu eh, vzduchu a eh, snížit úmrtnost. Já jsem byl zpravodajem pro Euro 5 a Euro 6 a jeden z důvodů, proč tehdy z CNG dostali mírnější zacházení, bylo, že byly jiné, byly jiné látky. Ale myslím si, že plynové, eh, plynová vozidla a eh, vozidla na CNG eh, jsou vlastně stupeň k vodíkovým vozidlům. Musíme počkat na infrastrukturu, na standardizaci. Já bych vlastně se nepouštěl teď tolik do vozidel CNG, protože mobilita je pěkná, jak ji tady všichni slibují. Všichni to říkají, že takové pěkné, nejsou z toho žádné Eh, v emise, ale my vlastně přesouváme ty emise a to sice do průmyslu. A tím jsme vlastně nic nezískali. Jenom jsme přesunuli eh, eh, ty emise z výfuků ke průmyslovým komínům. Takže musíme si uvědomit, že tahle vozidla by měla být řešením alespoň pro nějakou přechodnou fázi. Je to velice důležité a neměli bychom převracet vyhybky tak, abychom zabakázali tuto technologii. Měla by to být přechodová fáze eh, s CMG, to jsem vám chtěl eh, jenom tak stručně připomenout. Děkuji, Ivo Belet. Dank u eh, Děkuji, pane předsedo. Ať je to náhoda nebo ne, milí kolegové, zítra půjde do, tichu, do tisku eh, zpráva Transport and Mobility, což je eh, eh, takový výzkumný ústav v Univerzitě v Lovany. A, a ta půjde o elektricky, tam půjde o i mikroprachy a mikroprach uvolňovaný z provozu elektromobilů a mm, v oxidy dusíky, oxidy dusíku také z těchto elektromobilů. A ukazuje to, že to vypadá, že je to zhruba stejné jako u moderních benzinových vozidel. Takže já bych tady eh, využil tuto příležitost, nebo zneužil tuto příležitost a zeptal se komise, eh, vy jste nedělali ten výzkum, ale eh, jak byste zareagovali na toto v souvislosti s návrhem, na, s návrhem pana Dese? když to ukazuje, že eh, eh, emise dusíku eh, u elektromobilů jsou prakticky stejné jako u benzínových motorů. A jsou to i ty emise mimo výfuk, nejenom ty emise z výfuku, které souvisejí s opotřebováním pneumatik, bržděním a s kontaktem s vozovkou, kdy vzniká tedy ta drobná prachová hmota, ty prachové částice. Já jsem eh, velký eh, mm, příznivce eh, elektromobilů, ale každopádně bych byl rád, aby komise o tom měla tak trochu jasněji i v tomto návrhu. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Na závěr myslím, že už tu nemáme další přihlášené řečníky. Předám slovo panu Petrinelovi z komise, aby mohla reagovat na veškeré dotazy, tak jak byly sformulovány kolegy. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád eh, stručně uvedl, proč vzniklo toto nařízení. Tento návrh se má zabývat pěti opatřeními. Snaží se řešit pět nedostatků stávajícího nařízení a řešit výzvu eh, kvality ovzduší. Rozdělili jsme tedy do tří skupin to oblasti. Za prvé opatření, která snižují administrativní břemno, za druhé, které vytvářejí pra, m, mm, příjemnější e, prostředí a eh, Potom to, to je environmentální výkon vozidel, to je třetí oblast. Té první skupině opatření se jedná opatření, která umožňují která eh, se zabývají vozidly, která mají vyšší hmotnost, protože se jedná o dvojí testování eh, vozidel, takže eh, zde by se tímto opatřením snižovala administrativní zátěž. a současně by se napomáhalo kvalitě vzduší za druhé. Ta druhá, část je snižování eh, emisí eh, čpavku u některých kategorií a u eh, lehčích užitkových vozidel a zavedení metanu do výpočtu emisí CO2 z motorových vozidel. Třetí skupina opatření se vztahuje k emisím z vozidel, na které se vztahuje vztahují eh, emisní limity eh, pro eh, lehká užitková vozidla. Abychom dosáhli tohoto cíle, komise má v úmyslu v rámci té stávající mm, právní situace zavést Eh, eh, snížení emisí tam dochází eh, k technologickému procesu, anebo docházelo v posledních letech u lehkých užitkových vozidel a zabývá se taky emisemi dusíku a CO2. Já bych rád připomněl, že je pravda, že v blízké budoucnosti komise přednese návrh metodiky na to, co se bude nazývat skutečnými emisemi eh, zřízení vozidel. Eh, ještě si máme určité technické problémy spojené, nicméně ta práce již probíhá a v určitém smyslu eh, tímto bude skompletováno mm, nařízení týkající se znečištění tak, aby docházelo ke zvýšení výkonnosti, protože se takto eh, mm, přiblížíme tomu, eh, co bylo již stanoveno ve v nařízení. Potom se jedná o další informace. Samozřejmě, že tu jsou určitá ustanovení v tomto návrhu, ale další eh, detaily budou připraveny ještě v rámci jiných legislativních prvků. A pak zde zazněly otázky na na eh, měřiče spotřeby eh, paliva a na indikátory zařazené rychlosti. Takovýto návrh se totiž zaměřuje jen na vozidlo jako takové a eh, pak je tu chování řidiče, to je další aspekt. Toto totiž závisí hodně na chování řidiče. Nejdůležitější věc, o které snad hovořili poslanci, je otázka eh, delegovaných aktů, tedy přenesené pravomoci. Kromě těch opatření, která jsme již představili, eh, a mm, eh, na základě textu 715 z roku 2007 potřebujeme zlepšit situaci. A to, co v původním návrhu komise nebylo, protože tehdy Komise měla za to, že nařízení bude adaptováno novým ustanovením smlouvy na základě návrhu Omnibus. Na základě návrhu komise eh, provádění nových opatření, která již existovala, by měla být eh, provedena prostřednictvím aktu přinesené pravomosti. Tento postup vyplývá ze společné dohody s Evropským eh, parlamentem týkající se automobilového sektoru v rámci eh, takzvaného přístupu na několika úrovních. Je jasné, že jedno nařízení ve spolurozhodovacím postupu se zabývá eh, hodnotám limitů nebo, eh, implement, nebo datem implementace a pak v připrováděcích aktech jsou zde další prvky, je zapotřebí že také možnosti skrutinia u legislativních aktů a Šlo o to, abychom snížili eh, zátěž na kolegislátory a abychom nezaplavili eh, je eh, technickými záležitostmi. Snažíme se najít pragmatické řešení s Evropským parlamentem a Evropskou rodou na, zákla, na základě toho, že si přejeme, aby byly správně rozdělené pravomoci. Děkuji. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. To je bod číslo pět. A ten se týká námitky podle článku 106 jednacího řádu. Jedná se o směrnici o jakosti paliv. Hned předám slovo kolegovi Eikautovi, potom kolegovi Gerbrandimu, aby nám mohli představit téma. Kdo si přejete promluvit jako první? Kdo z vás? Kdo jako první? Uh, Děkuji, pane předsedo. Tak eh, na tomhle jsme se neschodli, ale pokud Chretien eh, dovolí, tak to uděláme takhle. Pro ty, eh, kteří o téhle věci nevědí, bych připomněl, že to je jedna z dlouho se táhnoucích bolestivých věcí, na které eh, pracuje EU. Je to směrnice o kvalitě paliv. Všichni eh, eh, najednou hovoří o ropných písních, píscích, v dechtových píscích v Kanadě, ale musíme si uvědomit, že ta debata se týká i širšího tématu. Jde o to, jak společnosti by mohly snížit emise tím, že budou používat eh, různé eh, zdroje, různé zdroje ropy. Proto eh, komise v roce 2011 přišla s myšlenkou různé, různých hodnot pro různé zdroje ropy. A jedna z věcí, které si získaly největší pozornost, byly ty dechtové písky. Tento návrh z roku 2011 byl eh, zablokován už na pracovní skupině pro klima na radě. Některé země byly proti, zejména země, které mm, Eh, mají mezi svými voliče, eh, voliči eh, ropné firmy, dokážete si představit, že to je asi Británie, které má BP, Nizozemsko, Shell, Francie, Total a tak dále. Takže bylo jasné, odkud přichází ten odpor. Byly tady také země, které se zdržely momentálně, takže tehdy zjevně to nebyla věc, která, vůči které by byl velký odpor. Byla tam proto podpora, nicméně eh, nezbytnou většinu to nezískalo. Takže komise byla odeslána zpět zase eh, do kanceláře, abychom tak řekli, a potom trvalo hodně dlouho, než komise předložila nový návrh, víceméně tři roky. Podíváme-li se na ten nový návrh, eh, kde se najednou uvažuje o různých hodnotách, nebo to, to, to uvažování o různých hodnotách pro různé typy eh, zásob eh, jsou, eh, to zmizelo. Tam emisní hodnota u dechtových hm, písků v megajoulech je stejná. A komise vlastně ve ve svém návrhu uznává, že prostě různé eh, zásoby jsou, nebo i různé zdroje jsou různé, ale mm, oni eh, smazali možnost zohlednit tyto, tuto různost. A znamená to, že v praxi, abyste dosáhli toho 6% snížení do roku 2000, tak komise ruší jednu z těch možností a sice když jste výrobce, tak se můžete podívat na směs těch eh, svých ropných zdrojů, zdrojů a ty eh, více uhlíkovité eh, zdroje, těm se můžete snažit se vyhýbat. A tato možnost je teď tedy škrtnuta, protože je tam jenom jedna výchozí hodnota. A to je tedy zásadní krok, kterým komise činí svým návrhem. A já si myslím, že já to, to je jedna ze základních věcí, pro, eh, kvůli kterým já proti tomu namítám něco. Ale myslím, že kolega také bude, uvidíte. Protože eh, tady to vlastně omezuje možnosti, jak eh, tedy pro všechny subjekty na trhu, jak dosáhnout cílů na rok 2020. A komise by nám možná mohla vysvětlit, proč. Je zjevné, že to dělá úmyslně. Proč jste tedy škrtli tuto možnost, i když přiznáváte, že jsou různé emisní hodnoty. Takže z tohoto pohledu není důvod to dělat, ale přesto to takto navrhujete. Pokud eh, popojdu kousek dál v tom návrhu, tak určité obavy vyvolává, a to bych byl také rád, aby na to komise zareagovala, že ani už tam teď není eh, možnost, aby výrobci eh, podávali hlašení o skutečných hodnotách. Proč to bylo eh, vyňato? I ti, kterým se bude dařit nejlépe, nebudou moci deklarovat, že se jim daří lépe. Takže to vytváří takový eh, divný pocit, že tam ani tahle možnost není. A tady třetí otázka. Neexistuje už žádný, nebo nepředpokládá se žádný přeskum. To vyvolává určitou obavu. Máme tady uh, směrnici o kvalitě paliva, Eh, ve balíčku pro 2030 eh, ve svém sdělení o tom eh, komise nic neříká o dopravě, z letošního roku tedy, a vy, přitom víme, že právě tady v dopravě se dá velice snadno dosahovat snižování. Čili chce komise prodlužovat platnost té směrnice o kvalitě paliva za rok 2013. A když už tam není eh, revizní varianta, tak to znamená, že komise nechce pokračovat v té směrnici o kvalitě paliva? Že tady jde o vlastně to načasování. Eh, tedy teď je, pardon, teď je na čase, aby eh, komise tohle začala vyjasňovat. Z tohoto důvodu, pokud tady tohle vy uvidíte, a to komise opravdu navrhuje, tohle nás tolik, to, tohle tolik rozměňuje a oslabuje ty eh, možnosti eh, dosáhnout eh, paliv s nižším obsahem uhlíku, že pro nás je to důvod namítat proti tomuto návrhu něco a odmítat ho. Čili z jakého důvodu jste tam tyhle věci vyškrtali? A mohli byste nám také říci, to je adres také na komisi, něco o tlaku ze strany kanadské vlády v této věci? My víme, že Evropská unie eh, také vyjednávala dohodu o volném obchodu s Kanadou, eh, jejich část je SDS. Do jaké míry eh, jste, měli, jste byli předmětem tlaku ze strany kanadské vlády, že vás vezme k soudu? Ohledně, a jestli tady otázka CETY, byl eh, jeden z rozhodujících faktorů, proč jste takhle postupovali. Děkuji a teď pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. A děkuji eh, Basi Eichhoutovi eh, za úvodní slovo. Znamená to, že nemusím opakovat toho mnoho z toho, co řekl abychom si eh, vyjasnili eh, nepochopení. Tohle to nejde, eh, to, ta námitka není proti směrnici o jakosti paliv. Jde akorát o to, jak byl článek 7a implementován Evropskou komisí. A to je velmi podstatný rozdíl. Nejedná se tedy o směrnici o kvalitě paliv jako takovou. Poslední část balíčku z roku 2008 a 2009, která nebyla implementována, se právě týká tohoto a je tedy e, na čase, abychom se do toho pustili. Proč naše frakce e, měla námitky proti tomu prováděcímu rozhodnutí komise? V první řadě jde především o důvěryhodnost e, evropské politiky. Týká se to používání eh, vědeckého poznání, co by základ našeho rozhodování. Věda není jenom eh, věda o klimatu, ale také eh, zohledňování sociálních a ekonomických dopadů naší politiky. Po říjnu 2011, kdy Evropská komise konečně eh, přišla se svým rozhodnutím eh, k implementace eh, článku 7a směrnice o jakosti paliv, se stalo to, že to zablokovala rada. Hlavní argument proto byl, že posouzení dopadů nebylo dostatečně důkladné. Co tedy udělala Evropská komise? Předložila nové posouzení dopadu. Nicméně výsledky tohoto posouzení dovodů byly totožné eh, jako v prvním případě. Bylo tam řečeno, že když se budou používat, eh, bude používat eh, ropa z břidličných vrstev nebo z dechtových písků, tak je tam mnohem vyšší emise CO2 než z kradičních zdrojů a proto by měla dostat výchozí hodnotu určitou tak, abychom alespoň nepodporovali používání těchto fosilních paliv. Ovšem, místo toho, aby eh, Evropská komise vzala vlastní posouzení dopadů vážně, tak před několika eh, týdny přišla s vlastním rozhodnutím, eh, které se úplně odvrací od toho zohledňování zdrojů. A já bych se chtěl zeptat komise, proč jste se najednou obrátili o 180 stupňů? pokud eh, byste se opírali o vlastní posouzení dopadu, tak prostě nechápu, jak můžete dojít k takovémuto eh, závěru a k takovémuto návrhu. A radě bych se zeptal a rád bych radě popřál za to, že je zde eh, zastoupena, protože nejsme tak často svědky její přítomnosti na takovýchto debatách. Co teď tedy rada učiní? Poté, co eh, eh, jste dostali druhé posouzení dopadů, o které eh, jste požádali, tak závěr může být jenom jediný. A sice, že ten návrh z roku 2011 ze strany komise byl správný. A teď se komise obrátila o 180 stupňů, takže předpokládám, že rada není spokojená a požádá komisi, aby se vrátila ke svému původnímu návrhu. Bude tomu tak? Ptám se rady. Druhá důležitá poznámka je, že boj s klimatickými změnami vždycky spočívá v investicích. Kam budeme investovat? Investovat do fosilní paliv, která mají eh, velice eh, velké které jsou eh, velmi náročná, pokud jde o uvolňovaný oxid uhličitý, tak není to správná cesta. Zatímco budeme mít pro jinou hodnotu, pro tedy eh, ty eh, dechtové písky a mm, eh, břidličnou rupu, tak bychom zpomalili investice právě pro tyto více znečišťující typy ropy. Když se odvrátíme od tohoto a díky novému návrhu komise by to tak bylo možné, opět povzbuzujeme, aby eh, ropné firmy investovaly právě do těch druhů ropy, které jsou nejvíce znečišťující. Proto se tedy ptám komise a rady, jak máme dosáhnout svých vlastních cílů v oblasti klimatu a energie, pokud eh, budeme podněcovat investice do těch nejvíce znečišťujících druhů eh, ropy. To jsou tedy mé otázky na komisi give the floor to the commission for Bernd. Uh, Slovo má komise, aby se mohla vyslovit k této výhradě. Thank you, uh, Mr. Chairman. Good... Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, zdravím všechny. Děkuji za tyto velmi přesně formulované dotazy. Myslím, že asi bychom měli začít s jednou věcí a říci, že na tomto pracujeme už velmi dlouhou dobu. Když jsme začali konzultace v roce 2009, setkání se zainteresovanými subjekty 2010, diskuse s členskými státy eh, v roce 2012-13, kdy nedošlo k dohodě, potom další studie, další konzultace, tak je potřeba si uvědomit, že za tím návrhem stojí obrovské množství práce a úsilí a blížíme se již k samotnému konci. Já chápu tu frustraci, chápu, že toto je poslední dílek skládanky, abychom dokončili balíček 2008-9. Ale já, když jsem přišel eh, tady eh, na tento výbor v lednu, tak jsem slíbil, že poslední komise přednese návrh, to se stalo. Snažili jsme se to udělat ještě během předchozího parlamentu. Nyní máme před sebou na stole velmi obsáhlý návrh, který je projednáván na radě, který je předložen e, i tady vám k posouzení. Já jsem velmi rád, že se tak dnešního dne děje. Abych zareagoval na ty konkrétní věci, konkrétní dotazy, které zde zazněly. Proč jsme e, vyškrtli ten specifický přístup, protože nedosáhli jsme dohody v roce 2012-2013 a také šlo tady o to, že se ukázalo, že náklady na takovýto přístup by byly úplně nepřiměřené k těm přínosům, které by to přineslo. A měli, museli jsme zajistit přiměřené náklady, přiměřenou reakci. Protože, jak bylo na, mm, naznačeno v tom politickém rámci pro energetický balíček do roku 2030, tak komise nepředpokládá, že by e, snížila emise ze skleníkových plynů i v tom světě po roce 2020. Nyní k otázce konkrétních hodnot. Opět, to je něco, co jsme velmi pečlivě řešili, bylo to součástí posouzení dopadů, je tady také velká část, která je tomu věnována v těch podpůrných studiích. Zjistili jsme to, že neexistuje žádný jedinečný systém pro výpočet pro takovéto výpočty, čili existuje nějakých 200, 300 systémů, 400 systémů používaných po celém světě různými společnostmi. E, takže již z tohoto jsme museli vycházet a pochopitelně to by bylo velmi obtížné pro komisi a také pro členské státy, kdyby měli ověřovat všechny tyto informace. Někdo by musel mít odpovědnost za ověřování těchto informací. Takže my jsme se na základě toho dohodli, že výpočty skutečných hodnot nejsou přiměřené a že se toho nebudeme tady držet. Pokud jde o Kanadu, tak my jsme se s kanadskými zástupci bavili eh, několik let, oni přednesli celou řadu argumentů, pořád, uspořádal se celá řada seminářů a oni velmi dobře reagovali. A jistě, celá řada z těch věcí, které oni zmínili, tak s tím můžeme souhlasit. Souhlasíme s tím, že dechtové písky mají vyšší emise, ale eh, zároveň můžeme souhlasit také s tím, že ta surová eh, nafta, která se těží v Severním moři, možná má nižší ekologickou stopu než to, co pochází třeba z Nigérie nebo ze zemí bývalého Sovětského svazu. A také nižší uhlíkovou stopu. A my tady v tomto návrhu se snažíme reagovat, řešit eh, tu rozmanitost v oblasti uhlíkové stopy, protože snažíme se, abychom do budoucna opravdu k tomu měli nějaké e, podklady a abychom měli e, doklady o tom, odkud která ropa pochází, tak abychom do budoucna tyto informace od společností získávali a abychom mohli činit e, rozhodnutí i na základě těch emisí, které jsou tímto generovány. Nyní k otázce pokynů pro investice. Tak, za prvé, musíme si uvědomit, co říká směrnice z roku 2009 o kvalitě paliv eh, v úvodním ustanovení číslo 9. Tady se hovoří o tom, že by mělo docházet ke snižování eh, emisí z těch alternativních zdrojů, z elektřiny, alternativních zdrojů elektřiny a podobně. A já myslím, že my už zaměřujeme investice tady do těchto oblastí, tak abychom se snažili dodržet ten cíl ve výši 6%. Ale zároveň víme, jak obtížné bude v tom pokračovat po roce 2020 a mm, očekávali jsme, že budou na radě stanoveny cíle, pro obnovitelné energie před deseti dny a že to povede také k větším investicím do této oblasti. Čili myslím si, že i v této oblasti se něco děje. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo radě. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, Rada obdržela, stejně jako parlament, návrh 7. října. A jak víte, nacházíme se v rámci postupu komitologie, čili to, co se stalo před dvěma lety v roce 2012, to bylo zablokování návrhu u, na výborech protože tam bylo 128 hlasů proti, 128 zdrže, se zdrželo a 89 hlasů bylo pro. Čili ty hlasy opravdu vyzněly víceméně negativně. Nyní komise předkládá upravený text toho návrhu. V rámci e, skupiny došlo k přeskumu 8 října a byla tam možnost pro jednotlivé delegace, aby požádali o vyjasnění. Pochopitelně ne všechny pozice jsou ve stejném směru, zazněly tam i kritické hlasy od některých delegací, ale celkově se dá říci, že návrh předložený komisí nevyvolal nějaké zásadně negativní reakce. E, nyní ale uvidíme. Ty komentáře ze strany delegací se zaměřovaly na některé konkrétní body, zejména ten časový harmonogram, potom problematika toho, že chybí harmonizace postupů týkajících se e, návrhu na snižování emisí v oblasti těžby ropy když šlo o to, jakým způsobem tady budou vyčísleny ty, to snížení upstream emissions. Potom také souhrné podávání zpráv ze strany operátorů, ze strany subjektů, kteří, které jsou zastoupeny v jednotlivých členských státech. Eh, kromě té výměny názorů jsme dostali ještě celou řadu dalších připomínek. Na základě toho Předsednictví ve spolupráci s komisí vypracovala lehce pozměněný text, byly tam zapracovány některé malé úpravy, protože, jak víte, v rámci postupu komitologie se velmi obtížně mění návrhy komise. A ty časové lhůty, které jsou tam proto k dispozici, jsou velice omezené. Takže předsednictví eh, eliminovalo možnost souhrného podávání zpráv od subjektů usazených v, jedno, v různých členských státech. A také byl k textu připojen bod úvodního ustanovení, který odkazuje na e, metodické pokyny, které se snaží stanovit postupy pro výpočty snižování emisí typu upstream. Čili ty možnosti, jak jsem řekla, jsou poměrně omezené. Dále ten text bude předložen skupině pro životní prostředí 13. listopadu. Členské státy budou moci vyjádřit své úmysly, jak chtějí hlasovat. Následně to půjde na koreper a na radu. A to vše e, by mělo proběhnout ještě do 7. prosince. Čili to jsou ty dva měsíce, ve kterých probíhá postup komitologie. Uvidíme, jak se vyjádří rada. Ovšem, ty komentáře, které jsme zatím obdrželi, se týkají toho, že tady tento nástroj by přinesl jakousi přidanou hodnotu oproti tomu, kdyby žádný nástroj nebyl. Kdyby neexistoval žádný nástroj, řekněme, pro výpočet emisí během životního cyklu. Čili mít nějakou metodiku pro výpočet se zdá být důležité proto, aby bylo možné uplatňovat směrnici o jakosti paliv. Děkuji. A nyní tady mám žádost o některých kolegů, respektive přihlášení od některých kolegů a slovo má kolegyně Berder. Thank you, Ms. President. Um... Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla vyjádřit určité zklamání, podobně jako ostatní kolegové k té stávající situaci. Je to skutečně otočka o 180 stupňů ze strany komise k těm dechtovým pískům, protože jsou velice, velice znečišťující. To jsme zrovna slyšeli od rady. Pokud jde o změny klimatu a kroky, které je potřeba činit, abychom odvrátili ničení naší planety, musíme odhlednout od politiky. Já vím, že politika je vším, ale my se spíše musíme přiklonit ke vědeckým důkazům. A vědecké důkazy skutečně ukazují, že dechtové písky jsou nejvíce znečišťující způsob, jak získávat palivo ze země. A když budeme ignorovat vědu a řekneme, že to je příliš obtížné, tak to dle mého názoru znamená, že naší planetu chceme zaprodat. Posouzení dopadů opravdu potvrdilo vysoké hodnoty ze dechtových písků. Když, tady hovoří, když se tady snažíme směšovat eh, to, zda je to více znečišťující v Nigérii a jakým způsobem to kde probíhá, tak mm, musím říct, že skutečně není jiný způsob, jak těžit dechtový písek, než kompletně zničit životní prostředí a dělat opravdu hrozné věci. Já sama jsem byla v předchozím volebním období členkou obchodního výboru a Vím přesně, proč se řešila obchodní dohoda s Kanadou, co se tam řešilo. Byly tam veliké tlaky ze strany Kanady právě k otázce dechtových písků a my jsme se to snažili eh, řešit odděleně. Nicméně ten tlak ze strany Kanady byl obrovský. Moje otázka je, nejenom, že tady úplně eh, ignorujeme vědecké důkazy, ale zároveň, jako bychom tímto říkali všem těm lidem, kteří jsou znepokojeni, a těch bylo opravdu hodně, že toto eh, není součástí dohody TTIP a že se eh, že se nesnažíme tedy ekologii zaměňovat za ekonomiku. Ale bohužel ta situace nyní vypadá tak, že mm, to všechno bylo prostě velice zmateno a my tady zaprodáváme naši planetu. Já jsem říkala svým voličům, že je ujišťuji, že dohoda o volných obchodních stazích typ eh, nebude, nebude tímto rozmělněna. Potom mám ještě druhou věc. Minulý měsíc Rada odsouhlasila klimatické cíle pro rok 2030, snižování skleníkových plynů, při nejmenším o 40 do roku 2030. Ovšem, e, směrnice o jakosti paliv jde jenom do roku 2020. Já si tedy říkám, zda by e, bylo vhodné pokračovat v té směrnici o jakosti paliv, anebo řekneme, e, protože nový pan komisař ve svém slyšení, pan Kaněte, nám slíbil, že se zaměří tedy také na tento nový energetický balíček a to až do roku 2030. Čili možná bychom měli říci, zatím z vědeckého hlediska úplně přesně nevíme, jak to nastavíme, ale budeme se o to snažit, budeme se snažit přijít nějakým jiným způsobem. A určitě nechceme, aby eh, sem, sem dostávalo zdroje z dechtových písků a abychom to považovali za jiný, stejný zdroj jako ostatní. Potom bych chtěla říci, že americká města sledují to, co se děje v Evropě. E, v Americe mají sice ten federální systém, ale pokud v Evropě dáme e, červenou těm dechtovým pískům, tak oni na to také budou reagovat. Víme, že ty dechtové písky, které jsem, to všechno, co sem jde, že to není v pořádku, ale opravdu netýká se to jenom Evropy, je to celosvětová záležitost a sledují to pozorně všichni. A my jsme to říkali už několikrát, že nechceme toto dovolit, ehm, protože víme, co se děje s naší planetou. A já bych byla ráda, kdyby parlament vyslal jasný signál směrem k radě a směrem k komisi a řekl, že to je něco, co nedovolí. Děkuji. Slovo má kolega Belet. Belet. Sorry, Chairman. pane předsedo, nespal jsem, naopak. Vážení kolegové, tohle samozřejmě není snadná otázka. Nejdříve uh, musím říct za naši frakci jasně, že souhlasíme, že Evropská unie musí sehrát svoji úlohu uh, ve snižování emisí uh, prostřednictvím politika politika, která povede k eh, snížení eh, emisí z nekonvenčních paliv, jako jsou eh, paliva z nechtových písků. Minulý týden tady jako frakce jsme u usnesení COP podpořili kolegu Gerbrandyho v téhle konkrétní věci, takže už jsme to vyjádřili svou podporu. Když si čtu eh, to posouzení dopadů od komise, tak je jasné, že komise uznává, že byla zvolena určitá varianta, která je nejjednodušší, pokud jde o strukturu veřejné politiky, ale její ekologický dopad je nejhorší než jiné oproti jiným variantám, které se zažovaly. A které byly tedy předloženy radě. Takže je zřejmé, tato, že tato metodika nerozlišuje mezi eh, různými druhy paliv nebo zdrojů, mezi eh, konvenčními eh, zdroji ropy a dechtovými písky. Není to tedy úplně dokonalé z ekologického hlediska, ale jako to tak často bývá, kolegové, ideální svět je akorát v rukou Bohu. Takže oč bychom přišli, jak naznačila komise, když bychom náhodou eh, zamítli ten stávající návrh. Z našeho pohledu chceme eh, obecné zásady, metodiku, alespoň nedokonalé, než aby nebylo vůbec nic v nadcházejících letech. A klíčová otázka zůstává, jestli eh, tahle metodika tak byla navržena, dosáhne eh, toho patřičného cíle, může se z ní stát eh, účinný nástroj v rámci naší eh, širší strategie na rok 2020 k dosažení těch cílů odsouhlasených? Děkuji, pan Faria. Děkuji, pane předsedo. V souladu s tím, co už zde bylo řečeno, musím říci, že podle nového návrhu eh, komise nové metody pro eh, výpočet eh, intenzity v stekleníkových plynů v palivech každopádně otevře hranice pro roponosné písky v Evropě. A v důsledku, nebo, a pokud chceme dosáhnout tedy 6% snížení eh, této uhlíkové intenzity eh, paliv, tak to povede k vyšším nákladům na dodržování předpisů a budeme se muset posouvat k biopalivům. To znamená, že další 4 miliardy eh, za rok by za to zaplatili řidiči. A já se tam může komise vysvětlit, z jakého důvodu toto obhajuje? Děkuji. A teď paní Rodríguez Rubio. La directiva sobre calidad de combustible. Děkuji. Tato směrnice je součástí balíčku z roku 2009, který ještě nebyl plně implementován. Tato směrnice je důležitým návrhem právě proto, že by mohla zablokovat eh, vstup eh, ropy pocházející z ropných písků. A eh, to je o 23 více znečišťující surovina než jiné. U všech paliv, které nejsou konvenčně tu povinnost ropných společností zvažovat význam těchto druhů eh, paliv. Po eh, skandálním eh, problému se s americkými firmami komise zveřejnila návrh zkoumající kvalitu paliva, co však neodstrašilo velké nadnárodní firmy aby investovali do těch nejvíce znečišťujících ropných zdrojů. Přesné znění ohledně ochrany životního prostředí vyžaduje určité eh, výpočty. Eh, ropná eh, lobby ale dokázala změnit znění toho Eh, textu. A proto tyto ropné písky byly vyňaty z výpočtu a eh, tedy neslouží cílům onoho směrnice, protože stačí odhad eh, těchto hodnot, nikoli výpočet. Združení na ochranu životního prostředí hovoří o tom, že prostředí americké a kanadské vlády určité ropné společnosti se snaží dosáhnout toho, aby podkopali závazné cíle v této oblasti kvality paliv. Mezinárodní ropná lobby, Exxon a další firmy oslabily směrnici o kvalitě paliv. A při vyjednávání o té typ byl nalezen další návrh, jak e, změnit tento text ze strany komise, protože kdyby tato směrnice takto vstoupila v platnost, tak by špinavá e, ropa e, pocházející z kanadských ropných písků mohla vstupovat do EU. Hodně se o tom hovořilo také ve španělských rafineriích, zejména u nás v provincii Eh, docházelo by při zpracování této eh, ropy eh, k vyšší umrtnosti a k vyšším škodám na životním prostředí. Potenciálně škodlivé látky v ropných píscích jsou mnohem vyšší než od jiných zdrojů, ať už je to měď, nikl, olova, olovo pětkrát či víckrát mají vyšší hodnoty než u jiných ropných zdrojů. Škodlivé látky jsou tedy eh, přítomny ve velkém množství v ropných píscích. Je také zapotřebí zpracovávat za vysokých teplot tyto ropné písky, což má vyšší dopad na vzduch na kvalitu vzduch, který dýchají okolní populace. Evropská komise eh, porechová volnou ruku ropným společnostem. To je tragédie pro eh, ochranu životního prostředí bez eh, upřímného úsilí ropných eh, společností na snižování těchto emisí eh, z paliv, a musíme říct, že také silniční přeprava je silně závislá na využívání paliv a na jejich kvalitě. K tomuto zlepšení nedojde. Byl napsán dopis panu Barusovi, aby se zablokovalo používání eh, znečišťujících ropných zdrojů, jako jsou ropné písky. Evropská komise by měla stanovit závazný cíl, aby se snižovaly eh, emise eh, skleníkových plynů od roku 2020 plynoucí z paliv pro pohonných hmot pro silniční dopravu. Jako další kolega Tormes. After this discussion, I think one... Děkuji, eh, pane předsedo. Myslím, že po této debatě je zřejmá jedna věc. Komici eh, nelze eh, obvinovat z příliš velké soustavnosti, což zase tak udivující není. Teď slyšíme, že se jim nepodařilo nalézt společný jmenovatel pro posuzování primárních zdrojů ropy. To je, myslím, spíš taková politická nebo mentální neschopnost, než eh, eh, něco, co opravdu nelze udělat. Zároveň v nejbližší budoucnosti eh, loď, která pojede na LNS Turku do Stockholmu, bude muset oznámit každé kolo, každé auto, každého cestujícího. Takže v některých oblastech, kde máte sílu, tak si myslíte, že eh, prostě eh, můžete nařídit úplně všechno. A v oblastech, kde najdete na nějak, narazíte nějaké politické problémy, řeknete, no prostě jsme nemohli najít žádné řešení a je to. A já si myslím, že to je intelektuální lenost. Asi bychom měli eh, vytvořit určitý index emisí skleníkových plynů u těch povinností podávat informace. Tak, aby se eh, dalo posoudit, eh, jaký velký objem eh, skleníkových plynů se vlastně vytváří tím, že se nedělá nic. Pan Grote, děkuji a blahopřeji tady lobby ropných písků. Ta odvedla dobrý kus práce, to je zřejmé, že tady vůbec dneska musíme podávat námitku, protože si myslím, že ta směrnice o kvalitě poliv, která souvisí s klimatickým a elektrickým balíčkem z roku 2009 a měla mít důležitý efekt, tak tu komisi už velice dobře rozměnila. Na radě si to všimli, že se také nechali unést pravděpodobně v kontextu eh, obchodní dohody s Kanadou. Ovšem teď eh, je otázkou, jestli to kvůli tomu odmítneme, potom nebudeme mít nic v rukou, potom eh, pokud to necháme uniknout, tak tady budeme mít věc, na, za kterou bychom se měli stydět, pokud jde o ropné písky. Takže tady musíme volit mezi morem a cholerou, abych tak řekl. Pro nás je také důležité, abychom eh, eh, tady mm, tohle rozhodovali co nejméně v komitologii, ale tady. Protože nakonec tam budeme mít podobná dilemata jako dnes, kde nikdo nemůže, eh, nechce hlasovat ani jedním, ani druhým směrem. Takže i jako SAD jsme si zatím ještě neuzavřeli rozpravu k tomu. Dotáhneme to, ale každopádně blahopřeji lobby dechtových písků. Podařilo se vám eh, obrovský eh, kus práce, že tady máme kus legislativy, za který se musíme stydět. Děkuji, kolega Eichhout má slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že to byla eh, dobrá první rozprava a, a ještě se vrátím k jedné věci, kterou říkala komise. Nevím, jak bych to zařadil. A myslím si, že je poněkud urážlivé pokud eh, komise ve svých odpovědích parlamentu používá eh, zcela eh, jiné způsoby, jak formulovat náklady, než ve svém posouzení dopadu. A vy jste říkali, že to je z posouzení dopadu. Používali jste terminologii nepřiměřených nákladů v těch variantách z roku 2011 což jsme původní návrh komise. Ovšem, pokud se podívám na Eh, posouzení dopadů, eh, které eh, komise udělala v tomto, a tady ocituji několik věcí z tohoto posouzení dopadů, tak by vám to mohlo pomoci tedy u přínosí té debaty. Protože tady je řečeno, že kromě požadavků se dává příčina pro mírný nárůst celkových nákladů. Zatímco v oproti celkovým administrativním nákladům národních úřadů odhadovaný Eh, odhadovaná zátěž eh, jednotlivých národních úřadů je zanedbatelná. A pokud se tady hovoří potom o eh, ceně paliva u pumpy, tak je řečeno, že tyhle náklady jsou považovány za příliš nízké, aby příliš změnili strukturu trhu. To jsou citáty z posouzení dopadů té varianty, u které komise nám teď říká, že by tady byly nepřiměřené náklady. Tak to je úplně v rozporu s tím posouzením dopadů, mm, které tady máte napsané. Tak buď komise pracuje s nějakým jiným posouzením dopadů, tak bych rád slyšel s jakým, a nebo úmyslně eh, se snažíte Eh, tady ovlivnit tu debatu, tak aby si získali podporu pro eh, svoji stávající variantu, která není v souladu eh, s tím posouzením dopadu, což je v pořádku politicky, ale prosím, potom necitujte to posouzení dopadu. Tohle je prostě principiální otázka. Mně se nelíbí, když mi někdo lže. mám ten dojem, že se to tady děje. A to musíme mít všichni na paměti. Děkuji vám. A teď jako poslední pan Poc. To bude velmi krátké. Já, já jsem opravdu znechucen, protože před dvěma, třemi lety jsme měli na stole kyselinu mléčnou. Tehdy se upravovaly evropské standardy, snižovaly se evropské standardy kvůli jakýmsi problémům v obchodní dohodě s nějakou zemí. Teď, tehdy to byly veterinární standardy, najednou místo veterinárních kontrol během porážek jsme opl- mohli oplachovat kyselinou mléčnou, to se zavedlo do legislativy tehdy, prostě díky nějakým hlasům eh, ta námitka neprošla. A teď najednou máme na stole zase nějaké snížení eh, našich standardů, tentokrát ekologických. Najednou nevadí, že budeme využívat zdroje, které silně poškozují životní prostředí, je to všechno v pořádku. A zase je to ve prospěch nějaké obchodní dohody s nějakou třetí stranou. Prostě se mi to nelíbí, vystupuji proti tomu a budu vystupovat proti tomu velmi, velmi silně. Je to, je to prostě nekorektní a myslím si, že je to vyloženě účelové ze strany komise. Grazie, e dopo questo giro. Děkuji po tomto kole řečníku. Předám slovo komisi. Myslím, že komise má na co odpovídat. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank děkuji, pane předsedo, děkuji, že jsem dostal slovo po druhé. Děkuji také za ty dotazy a za feedback. Především, abych začal, chci začít tedy tím postupem, o kterém se zmiňovala kolegyně z Rady. Jedná se o postup komitologie a komise nedokázala dosáhnout pozitivního či negativního rozhodnutí v roce 2013 ve výboru, proto komise musela předložit návrh radě, což učinila, a následně e, parlament má právo skrutinia, přeskumu tohoto návrhu. Takže ano, parlament by mohl hlasovat proti a komise by pak musela e, začít znovu práci ve výboru. Je tu pětileté období do toho, abychom dosáhli do roku 2020 e, cíle, takže záleží na tom, jaké řešení bude přijato. Máme pořád ještě čas se tímto směrem vydat, pokud to bude zapotřebí. Myslím, že některé z dotazů směřovaly na to, jak ten 6% cíl může být dosažen určitě paliva jsou jednou z možností. Další možností by bylo snižovat e, emise metanu e, při e, těžbě ropy, potom v, elekt- v elektřině, využívání slunečních vozidel, využívání LPG nebo CNG. Zde jsou tyto možnosti. Nepochybně jsou tu možnosti, jak dosáhnout 6% snížení, abychom se nespoléhali jen na biopaliva nebo dodatečná biopaliva. Důležité také je zdůraznit, že Tento legislativní dokument končí rokem 2020. Je tu cíl na rok 2020, to je 6% snížení na základě referenčních z roku 2010. Komise sdělila ve své Eh, rámcové politice z Blednu, eh, že my teď vytváříme zpráv, eh, systém zpráv a zjišťujeme, jakým způsobem znečišťují zdroje, které využíváme v Evropě, ropné zdroje. Eh, můžeme se podívat eh, se na to, jak eh, znečišťuje venezuelský, nigerijský nebo nějaký jiný zdroj ropy. A můžeme se zaměřit na to, do jaké míry takové to palivo přispívá či nepřispívá ke snižování 40 do roku 2030. Takže to je další důležitý prvek. Potřebujeme tato údaje už do budoucnosti protože to je důležité pro další rozvoj naší politiky do budoucího období. Nechtěl bych začít hovořit eh, o obchodních dohodách a o té typu, ale jsem si vědom toho, že tento eh, standard zde nebyl změn, protože eh, v Kalifornii a na jiných místech mají takovéto standardy nízkých emisí a mají s tím obrovský problém v Americe a e, proto to nebudí e, nadšení na americké straně, nebudilo by to e, nadšení ani na evropské straně při vyjednávání. Já bych rád zdůraznil, že když se hovoří o propoční reakci, musíme myslet na, č, na to, že máme cít roku 2020 a nic poté. A právě na to myslela komise, když přednášela tento návrh. Potřebuje něco, co bude fungovat po několik dalších let, pět, šest let. Členské státy eh, budou potřebovat dva roky na transporování do vnitrostátní legislativy, eh, tak zhruba čtyři roky eh, mm, se to bude mm, provozovat a já si myslím, že bude zapotřebí alespoň těch dvou let pro to, aby tento mm, skutečně složitý ehm, proces a v tomto smyslu jsem tedy hovořil já, e, o kolika hovoříme o 79 milionech a, a o další navýšení ceny a tak. To jsou e, čísla, která se vztahují potom k hodnocení e, dopadu. Děkuji vám, pane předsedo. Grazie. Děkuji. Myslím, že můžeme uzavřít tento bod na pořadu jednání a postoupit dál. Chtěl bych vybídnout všechny ředitele agentur, aby přišli sem k předsednickému stolu a abychom společně mohli probrat následující téma.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 Cari colleghi, così come... Vážení kolegové, jak se jistě vzpomínají koordinátoři z naší schůze v září, tak na setkání koordinátorů jsme se rozhodli, že uspořádáme setkání se všemi řediteli agentur, jejichž oblast působnosti úzce spadá do činnosti našeho výboru Envy. A tudíž jsme uspořádali dnešní setkání, které bude mít takový specifický formát, Neboť jsme se rozhodli, že nejprve proběhne taková společná e, část, kterou učiní ředitel ECDC, Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, kdy budou obecně tedy představeny agentury a následně budou dva bloky prezentací, jednak eh, Jednu prezentaci udělá přímo ředitel agentury ECHA, potom agentury EEA, Evropské agentury pro životní prostředí a potom budou následovat otázky ze strany kolegů e, týkající se činnosti a potom tady bude druhý blok, kde vystoupí ředitelé EFSA, ECDC a agentury EMA. A opět po něm bude následovat rozprava nebo diskuse s našimi kolegy. Čili cílem je jednak představit činnost těchto agentur a také mm, jde o to, že zde máme celou řadu nových členů našemu výboru a byli bychom rádi, aby se tedy lépe seznámili s tím, eh, jakou činnost tyto agentury vykonávají, jaké jsou jejich cíle. Já tedy rovnou bych dal slovo panu řediteli Dancetovi, který má k dispozici nějakých 10-15 minut na svoji prezentaci. Prosím. Good, after, good afternoon to all of you. Um... Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení poslanci. Já bych eh, chtěl jménem všech ředitelů agentur, které jsou zde přítomni, poděkovat za tuto možnost a příležitost představit kolektivně naši práci. Také bych chtěl poděkovat panu předsedovi, panu Laviovi i předchozímu panu předsedovi Grotemu, který přišel s tou myšlenkou uspořádat tuto prezentaci. Dovolte mi, abych se ještě jednou představil. Já se jmenuji eh, Gerd Dance, jsem výkonný ředitel agentury ECHA byl jsem požádán ostatními kolegy, abych se ujal této prezentace, možná proto, že jsem nejstarší, nebo možná nejlépe vypadám. To záleží na vás, posuďte sami. Cílem této stručné prezentace by mělo být, abych vás informoval o tom, co děláme pro občany Evropy. Nejprve eh, bych tedy začal prezentací, ale snad se mi také podaří posouvat tady tyto snímky, které zde máme. Okay. Sorry for this. <laughs> Omlouvám se za tento technický problém. Snad to paní kolegyně bude moci ovládat ze svého počítače prosím tady o první uh, obrázek. All right. Let me just start. Um, you will see... Dobrá, tak začnu. Za chvíli uvidíte, nebo respektive zde již vidíte takovou uh, momentku z rodinného pikniku, setkání rodiny a přátel v parku. Možná se to zdá být hodně vzdáleno činnosti našich pěti agentur, ale nenechte se mílit. Když se podíváte, co dělají e, naše agentury, tak uvidíte, jak to s tím souvisí. Uvidíte, že to jídlo, které lidé jedí, e, je kvalitnější díky činnosti agentury EFSA v Parmě. E, E, potom tam uvidíte, že ty hračky toho dítěte nebo ta, to oblečení je bezpečnější mm, díky nařízení o chemických látkách, díky agentuře ECHA z Helsinek. Dále také to prostředí, v některém sem je bezpečnější díky e, agentuře Evropské agentuře pro životní prostředí v Kodani. A když ti lidé onemocní, tak eh, dostanou bezpečnější léky díky Evropské agentuře pro léčivé přípravky v Londýně. Je léto. Ty lidi, ti lidé sedí v trávě poblíž jezera a vy to sice nevidíte, ale kolem poletují komáři, možná tam také v trávě lezou klíšťata, a s tím souvisí činnost Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí ve Stockholmu, které pracuje na tom, aby riziko, že něco chytnou od těchto e, tvorů, bylo nižší. A chráněn je i ten pes. E, díky činnosti agentury EFSA v Parmě a agentury EMA v Londýně. Čili opravdu je to kolektivní práce našich agentur, která chrání tyto lidi a chrání i vás ve vašich volebních okrscích. To, co děláme, je důležité. Chráníme a zlepšujeme zdraví a kvalitu života lidí a životního prostředí v Evropě. Tím, že poskytujeme nezávislé poradenství a informace evropským občanům a politickým činitelům a snažíme se přitom vycházet z podložených důkazů a vědy. Všichni pracujeme, jak nejlépe umíme, eh, v rámci našich kompetencí. Máme různé legislativní rámce, ale sledujeme společné cíle. jak vytváříme přidanou hodnotu pro naše zainteresované subjekty. Všechny agentury na svých webových stránkách přesně vysvětlují, co dělají a jakým způsobem do své činnosti zahrnují zainteresované subjekty. Občané EU se těší stejné úrovni ochrany díky tomu, že my zajišťujeme společné jednotné normy. Snažíme se napomáhat dobře informovaným eh, politickým rozhodnutím založených na vědeckých podkladech eh, a náklady pro naši veřejnost jsou nižší, když děláme věci na evropské úrovni společně. Jak mi to poskočilo dopředu. Tak. Dále. Jak ještě generujeme spole- přidanou hodnotu pro zainteresované subjekty? Je to proto, že se snažíme eh, združovat nejlepší vědce a specialisty z celé Evropské unie, snažíme se takto dávat dohromady jejich odborné znalosti a expertízu a díky tomu političní činitelé EU mohou činit lépe podložená rozhodnutí díky našim nezávislým informacím a poradenství. Jak můžeme my pomoci vám? Jsme odborníci v našich oblastech, můžeme se podělit o technické a vědecké znalosti. Během přípravy legislativy, na které pracujete, Také můžeme se vyjádřit k provádění vaší legislativy. Ta legislativa obvykle je prováděna eh, členskými státy naším společným úsilím. Také se můžeme s vámi podělit o technické a vědecké znalosti při vyhodnocování vašich politických a strategických kroků a programů. Můžeme poskytnout tady jakousi zpětnou vazbu k těmto programům. Můžeme vám být nápomocní při řešení jakýchkoliv konkrétních otázek. Čili neváhejte a zeptejte se nás. Na závěr tady mám těchto pět fotografií našich výkonných ředitelů, kteří vám představí naše agentury. Ehm, také před tímto sálem máte složky s dokumenty a s kontaktními údaji na naše agentury. Pokud budete mít tady zájem, můžete se s tímto seznámit a naleznete tam veškeré informace. Děkuji, děkuji za vaši prezentaci a jako první tady máme Evropskou agenturu pro životní prostředí, což je pan ředitel Hans Brujnix. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, je pro mě velikým potěšením pohovořit zde o činnosti jedné z těchto pěti agentur, které představil pan ředitel Dance. Cílem Evropské agentury pro životní prostředí je poskytovat relevantní, včasné a cílené informace politickým činitelům a širší veřejnosti, pokud jde eh, o udržitelný rozvoj ekologické politiku. A když říkám političtí činitele, tak mám na mysli politické činitele na evropské úrovni. My dobře spolupracujeme s Evropskou komisí, parlamentem, radou, ale také s ostatními institucemi. Eh, snažíme se pracovat také s Eurostatem, se společným výzkumným střediskem a s ostatními institucemi. Zároveň ale také na vnitrostátní úrovni máme 32 členských agentur, to jsou tedy jednak všechny členské státy a kromě toho Island, Liechtensteinsko, Turecko a ještě další. Čili snažíme se poskytovat relevantní, včasné a cílené informace i na té vnitrostátní úrovni. Kromě toho máme také eh, určité činnosti zaměřené směrem ven, zaměřené směrem k naší veřejnosti. Snažíme se eh, o to, aby došlo k výraznému zlepšení životního prostředí v Evropské unii a snažíme se podporovat udržitelný rozvoj. To jsou hlavní cíle naší činnosti. Naše cíle jsou eh, posílit znalosti, které jsou za těmito politikami. My se snažíme být hlavním zdrojem znalostí na evropské úrovni při poskytování informací o provádění evropské a vnitrostátní politiky v oblasti životního prostředí a klimatu. Eh, to znamená příslušné aky, příslušná legislativa, eh, informujeme, kde se právě nacházíme v té které oblasti, jak daleko jsme ještě od plnění určitých cílů a naplňování určité legislativy. Také se zaměřujeme na vyhodnocování té které politiky, co funguje, co nefunguje, eh, co je možné provádět lépe. Zároveň se snažíme být eh, vedoucím znalostním střediskem, které se snaží poskytovat znalosti potřebné pro podporu dlouhodobého eh, přesunu, dlouhodobé výzvy, dlouhodobé cíle. A konečně jsme vedoucí organizací na evropské úrovni, která podporuje sdílení znalostí a budování kapacit v oblasti životního prostředí. Tady bych chtěl zmínit, že tady máme IONET, to je síť, která zahrnuje asi nějakých 500 expertů, Mm, odborníky z Eurostatu a Společného výzkumného centra. Spolupracujeme s vědeckou komunitou v různými způsoby v celé řadě oblastí. Snažíme se o předávání znalostí, budování kapacity. Víte, že takové regiony jako ASEAN, Mercosur, i tyto se zajímají o náš přístup a chtěli by na něm také pracovat. Když se podíváme na naši činnost, tak Máme tady takové tři časové horizonty, se kterými pracuje Evropská unie ve svých eh, politikách. Jednak máme na starosti eh, aky, to znamená, sledujeme například kvalitu vod, eh, mm, průmyslové znečištění a podobně. Také ale sledujeme mm, dopravu, jak přispívá ke znečišťování a podobně. Čili tady sledujeme naplňování příslušného AKY, vypracováváme zprávy, to asi o, se s tím seznámení. Dále, další časový námec, 2020 až 2030. Tady máme důležité stanovené cíle, tedy pro oblast 2020 a pomalu se přesouváme už k těm cílům pro rok 2030 eh, efektivní využívání zdrojů a podobně, tak opět zde chceme poskytnout podložené kvalitní informace pro to, abyste mohli dobře formulovat cíle pro tyto časové rámce. Zároveň se zaměřujeme ale i na to dlouhodobou vizi, eh, nízkouhlíková společnost, eh, odolnost ekosystému a podobně. To jsou všechno ta důležitá témata. Eh, snažíme se, aby se jednalo opravdu globální agendu. Abychom mohli řešit ty dlouhodobé výzvy, tak pracujeme s následujícím uh, grafem. Sedmý akční program pro životní prostředí, jak zde vidíte, tak eh, tady je důležité všechno realizovat tady v rámci té hlavní hranice ekosystému. To znamená, jednotlivé elementy ekosystému jsou opravdu důležité, jsou to ty hraniční podmínky. A výzva tady bude spočívá v tom, že je potřeba přepracovat sociál, společensko-ekonomické systémy v té transitorní fázi, tak abychom se opravdu dostali k těm novým typům ekonomiky. A my jsme v tomto připraveni vám pomoci v těchto důležitých změnách. V březnu příštího roku plánujeme zveřejnit a publikovat náš pětiletý výhled. Je to zpráva SOER. To je taková naše klíčová publikace, která bude zahrnovat 87 e, eh, takových informačních bloků, my jsme si velmi dobře vědomi toho, že Evropa nevypracovává svoji klimatickou politiku, ekologickou politiku v nějakém mezinárodním váku. Eh, pohybujeme se v oblasti určitých hranic, jsou zde určitá omezení. Dále proběhne 25 tematických briefingů k tématům, jako je kvalita vzduší, kvalita vod, ale také průmyslové znečištění, zdravotnictví a podobně zelená ekonomika, tato témata. Bude tam devět klíčových témat, včetně zemědělských tlaků na životní prostředí a jiné. A tady v rámci 39 zemí v Evropě provedeme porovnání a každé z těchto 39 zemí proběhne místní briefing a také budeme mít eh, briefing k arktickým systémům a středoze, systému středozemního moře. Následně bude vypracována souhrná zpráva z těchto jednotlivých eh, briefingů, která bude přeložena do všech jazyků a ta bude uveřejněna zde v Bruselu březnu 2015, bude představena za přítomnosti parlamentu, rady a komise. A máme už 30 zemí, které se zavázaly k tomu, že tady tuto zprávu budou také publikovat na vnitrostátní úrovni. A konečně poslední průsvitka, kterou zde mám. Chtěl bych vás eh, vyzvat, abyste se podívali na náš nový systém, abyste se k němu přidali. Je to nový systém, kde mm, můžete kliknout na to, o co máte zájem, jaké aktuální informace si přejete dostávat, jaké typy dat a informací z naší činnosti. Čili závěrem bych chtěl říci, že doufám, že budeme s vámi nadále dobře spolupracovat a že vám budeme moci poskytovat veškeré informace a nezávislý výzkum pro to, abyste mohli co nejlépe ve vašem výboru pracovat. Děkuji a Nyní dávám slovo panu Dancetovi, který je výkonným ředitelem pro agenturu ECHA, Evropská agentura pro chemické látky. Thank you, Chair. So we're going back to Helsinki now. Teď se vrátíme zpátky do Helsinek. Já připomenu, že Evropská agentura pro chemické látky je poměrně nedávno eh, vytvořena agentura eh, vlastně v roce 2007 po přijetí Říče. Já jsem předtím pracoval eh, v Evropské komisi a intenzivně jsem připravoval tuto agenturu. Myslím, že žádná agentura nebyla tak intenzivně připravována, jako tato komise zaslala více než 35 lidí, vyslala 35 lidí k založení této agentury, tak aby mohla opravdu spustit činnost od 1. června 2007, což eh, bylo pouhých 6 měsíců po eh, přijetí legislativy. Co tedy děláme? My eh, v zásadě vedeme implementaci evropské průlomové legislativy v oblasti chemických látek ve prospěch lidského zdraví i životního prostředí a také inovací a konkurenceschopnosti. schopnosti. Často eh, lidé eh, říkají, že eh, tohle jsou poměrně protichůdné cíle, ale pro nás nikoli. My neustále musíme vyvažovat tento typ zájmů při implementaci té legislativy. Ta legislativa také obsahuje známé moto, a sice bezdat není trh. Pokud společnosti nebudou podávat údaje, o svých chemických látkách, tak už nemohou e, dos- získat, zůstat na trhu. Už jsme přijali e, silná rozhodnutí, e, které lze napadnout před odvolacím tribunálem nebo u soudního dvora. Co tedy děláme? Na našich webových stránkách uvidíte, že jsme uspořádali naše stránky podle těch různých služeb, které poskytujeme pomáháme firmám eh, dodržovat legislativu, eh, poskytujeme eh, jedinečné informační nástroje, tak aby firmy mohly registrovat všechny své informace a mohly používat ty nejnovější poznatky. A také poskytujeme konkrétní podrobnou podporu pro uplatňování legislativy. Také přijímáme jasná rozhodnutí, abychom zajistili, aby kvalita informací, které jsou poskytovány, byla dostatečná. A aby se splňovaly požadavky na poskytování informací. Potom poskytujeme také spotřebitelům spoustu informací o chemických látkách, stejně tak jako profesionálním uživatelům. Napište si jméno i jakékoliv chemikálie na našich domovských stránkách a dostanete se hned k informacím, které jsme sebrali. Také se zabýváme eh, chemikáliemi, které eh, zbuzují obavy. Eh, řadíme třeba do kategorie velmi velké obavy. A pokud ano, tak máme k dispozici různá povolovací řízení, která používáme proto, aby se tyto a omezení, aby se tyto látky používaly co nejméně abychom podpořili inovaci v průmyslu. Vždycky si můžete klást eh, otázku, kde jsou tady eh, ty chemické látky v našem životě. Oni eh, jsou na každém obrázku, který jste schopni pořídit, protože každý materiál je složen z nějakých chemických látek. Každá živá bytost je složená z chemických látek, takže hm, chemické látky opravdu jsou všude nebo ta, ten pojem eh, dosahuje daleko. Naše práce v oblasti eh, REACH přináší informace, kontrola bezpečné používání průmyslových eh, chemických látek, přináší prospěch životnímu prostředí občanům i pracujícím. REACH je nejpokročilejší legislativa v oblasti chemie po celém světě. Je velice náročná pro průmysl, ale také sebou nese jasné přínosy firmám, které se pustili do její implementace co nejvehementněji. Naše eh, práce na eh, legislativě o biocidech má eh, za cíl zaměřit se na biocidy, jako jsou dezinfekce, protiplísnivé přípravky nebo látky repelenty proti hmyzu a další eh, biocidní látky. Naše eh, práce v oblasti CLP, eh, to znamená klasifikace, označování a balení nebezpečných chemických látek a směsí, má tyto postupy přibližovat na úroveň standardů OSN. Pracujeme také o, na takzvaných PIC. To eh, znamená, že pracujeme na poznání ohledně eh, obchodu s nebezpečnými chemikáliemi mezi Evropou a dalšími eh, zeměmi a můžeme je také zdvořile odmítnout. Na co jsme dobří? Daří se nám aplikovat vědu v praxi. Vynikáme v posuzování rizika a řízení tohoto rizika, když je to nezbytné na evropské úrovni. Také a se nám daří eh, sledovat a analyzovat velké objemy dat. Také eh, prostřednictvím nejnovějších informačních nástrojů a informací online eh, podporujeme chytré procesy a, a, a také prostřednictvím integrovaného systému řízení jakosti. Také se nám velice daří Eh, komunikovat. Eh, jsme otevření, transparentní, máme přímé kontakty se zainteresovanými stranami a firmami obecně a zejména s malými a středními podniky. A také eh, vynikáme v intenzivní spolupráci, kterou máme s jednotlivými členskými státy. Pracujeme tedy společně s vámi na bezpečnějších chemických látkách. Tady také vidíte logo naší nejnovější kampaně, která se týká lohuty pro, tedy června příštího roku pro klasifikaci směsí. A všechny, všichni tvůrci chemických směsí musí reklasifikovat své výrobky do června příštího roku a, a my se musíme postarat touto kampaní, musíme postarat touto kampaní, aby všichni, kdo jsou povinní o tom věděli do té doby. Děkuji a nyní zahájíme debatu a dám prostor kolegům, kteří si chtějí vzít slovo. Pan Ertuk. Ja, vielen Dank. Děkuji. Já bych se rád zeptal pana Danceta. Doufám, že vyslovuji eh, správně vaše jméno Dancet. Jde o otázku porozumění, respektive mm, o případ, který u nás v Bavorsku eh, se objevil. Máme tam firmy nebo jednu firmu, která používá, eh, která má eh, sklárnu pro ruční vyfukování skla a používá tam různé chemikálie které jsou na té vaší kandidátní listině. A otázkou je, do jaké míry ty chemikálie eh, lze zařadit jako nebezpečné a jaké možnosti jsou. Jestli jsem to dobře pochopil, tak tohle rozhodnutí eh, nepředkládáte parlamentu, ale je to rozhodnutí mezi Evropskou komisí a členskými státy. Proto jsem se chtěl zeptat, jestli je tady nějaká eh, možnost, eh, jak eh, se na vás kontaktovat a eventuálně, že bych vám předal tu firmu, která by se na vás obrátila. Dobrá, pak je tady kompaní Širik Pirik. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to byla velice zajímavý výklad a mám otázku na pana Breininga. Pokud jde o důvěryhodné informace, pocházejí od vědců nebo také od podniků, nebo například od zemědělců, eh, kteří s těmi pracujeme. Já se ptám ohledně eh, v nizozemské eh, situace, kde jsme měli určité po zdvižení ohledně dopadů čpavku a některých dusičnatých látek najednou mm, věci z Wacheningenu, ze Zemědělské univerzity ukazují, že mm, mm, vlastně že je to tak trošku že je to tak trošku k ničemu, a, ale jde tam o životní prostředí a nejenom o životní prostředí, ale také o pracovní místa, takže se vás chci zeptat, jak posuzujete jednotlivé své zdroje. Děkuji, pan Lafonte. Mám pár dotazů na pana ředitele Bruninka. Doufám, že se dobře vysvět, vyslovil. Vy jste hovořil o tom, že produkujete informace pro politiky a pro eh, politiku ohledně eh, životního prostředí a na závěr jste se zmínil o sdílení informací, o eh, systému, který mnoho zemí závidí. Můžete nám lépe vysvětlit, jaké nástroje používáte k šíření těchto informací jakým způsobem je doručujete nám, kdo pracujeme na těchto tématech. Vy eh, vypracováváte takovéto zemé publikace, máte ještě jiné nástroje? A druhý dotaz. Zda tento tok eh, plyne obráceně, zda je tedy možné konzultovat vaši agenturu, když pracujeme na určitém tématu, abychom získali konkrétní eh, vysvětlení na určité otázky. Děkuji. Pan Stajs. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, za velice zajímavé eh, expoze všem řečníkům a mám otázku na pana Danceta. Za prvé kvalita dat a registračních složek. To nám tady ve výboru pro životní prostředí působí starosti. V roce 2012 v květnu pan Chrote jako předseda výboru pro životní prostředí na žádost koordinátorů vám napsal dopis o Eh, hledně obav o kvalitě těch údajů a vy jste eh, přišli s tiskovým sdělením v eh, lednu 2014 na základě vyhodnocení 5% složek, které měly být podány do roku 2010. Týkalo se to vysokoobjemových látek, některé konkrétní, některých konkrétních látek, eh, chemické látky eh, přes 100 tun, které jsou velice eh, toxické pro vodní organismy. Šlo potom také ohledně o složky mutagenních látek, které jsou nebezpečné pro reprodukci. A v, k našemu překvapení jsme zjistili, že vy konstatujete v tiskové zprávě, že 69 těch, procent těch složek je nedostatečných, že jsou tam nedostatky. To je spousta eh, řádek, u kterých, eh, látek, u kterých můžete říci, podívejte se, eh, ty jsou nebezpečné pro životní prostředí a pro lidské zdraví. A najednou Eh, důležit, nebo eh, kvalita těch eh, informací, vy tady říkáte, je páteří vlastně činnosti vaší agentury. Čili jak vy se k tomuto stavíte? Jak se postaví, postaráte o to, aby ty registrační složky byly opravdu slušné? Protože jestli je tam 69% špatných, tak je to opravdu problém. A potom je tady celá ta debata ohledně vtalátu DEHP, to je eh, věc, která je velice nebezpečná pro reprodukci. Neexistuje žádná debata s průmyslovým odvětvím, eh, který, eh, které říká, že prakticky to nelze nahradit, tuto látku, která se používá, je to změkčovadlo PVC, Neváže se to na PVC eh, snadno, eh, je to, je to toxické, hodně to uniká. A průmysl vlastně eh, se ptá, no, no, my to potřebujeme do všech těch produktů. A to je ale problematické, protože se tak tvrdí, že není tady žádná alternativa. Nebo náklady na mm, něco jiného by byly příliš vysoké vzhledem k přínosu. A pane Dancete, eh, já doufám, eh, vaše, že vaše agentura by eh, neudělila povolení na základě argumentů z chemického průmyslu. Je to je pravda, nebo jsou to jenom takové řeči, že tohle chcete schválit dále? Děkuji. Now, Mr. Grote. Děkuji a pan Grote. Děkuji. Takže já jsem velice rád, eh, že eh, to vyšlo, eh, tohle zasedání společné, protože si myslím, že agentury mohou velice být přínosné pro naši legislativní práci. V minulém období jsme se pravidelně setkávali i kontaktní osoby u tedy na těch našich cestách nám tady podávali zprávy, takže, takže opravdu, jsme to, opravdu to bylo velice přínosné. A dnes mají nové kolegové možnosti eh, vidět, jak eh, pestrá je ta škála agentur, eh, které souvisejí s výborem pro životní prostředí. Na rozdíl od národních parlamentů, mm, já můžu hovořit jenom za německý parlament, Mám, tam, tam je vědecká služba, tady se buduje, ale ty agentury nám tady mohou nabídnout pro celé legislativní řízení něco obrovského. A dnes eh, tady vidíme jenom špoč, špičku ledovce toho, co jsme schopni eh, tady eh, vytvořit. Ačkoliv jsou tady různé postupy ohledně toho, jak schvalovat ty agentury, tak u nás například my máme slyšení s komisaři a parlament vždycky sleduje, co dělá komise a také sleduje, co dělají parlamenty při své tedy pardon, agentury, co dělají při své práci. Zároveň musíme eh, trvat na tom, že eh, že agentury jsou eh, samostatné, že to nejsou prodloužené ruky komise. Hmm, to je věc, kterou jsme tady tak trochu vynechali, takže já můžu nové kolegy jenom povzbudit, aby tohle využívali, aby eh, se pouštěli eh, do určitých konfrontací nebo i kritiky, nebo pokud jde o eh, zájmy, o střed zájmu, ale ty agentury toho hodně udělali v posledních letech. Ale když už člověk nadává, například na REACH, nebo na jiné věci, a na druhou stranu, když jde o rozpočtové řízení, když vidíme, že musíme utahovat šrouby, když se pořád škrtá, ale dáváme pořád těm agenturám větší eh, působnost, tak to prostě nejde dohromady. Pak si nakonec nemůžeme stěžovat. Tady eh, probíhá eh, věc, že můžeme dosáhnout úspor. Když všech 28 členských států Um, by si muselo udržovat takovou infrastrukturu, tak by to bylo mnohem dražší. Takže mnohem eh, lepší je mít jednu eh, rozumně nastavenou, vybavenou agenturu na evropské úrovni, než 28 eh, krát to tež opakovat. Když najednou tady projednáme ale rozpočet, tak se snažíme spořit já, bych, já jsem vždycky samozřejmě pro rozumné nakládání prostředků daňových poplatníků, ale uh, musíme se dívat přesně, na které úrovni uh, můžeme uh, spořit. Proto jsem velice rád, že pan předseda Giovanni Lavia dává možnost zde vést tuto širokou debatu s agenturami. Uh, a ještě potom budeme mít bilaterálně eh, možnost eh, si pohovořit s jednotlivými eh, řeč, řediteli agentur po tom oficiálním zasedání výboru. Děkuji Matyasi a teď pan Karl Heinz Florenz. Ano, to, co říkal Matias Grote, to bych velice zdůraznil. Já velice lituji, že výsledky agentur velice eh, zřídka kdy ovlivní politickou práci. A sám ehm, bych se z toho nevyloučil. Já bych ty agentury rád posílil, ale musíme se spíše všichni zasazovat více o to, aby eh, ty výsledky se dostaly do hlav našich kolegů. A já, jsem, eh, já nejsem o nic lepší, to říkám předem. Je to otázka a vnímání, uvědomění si. Jinak tomu nemůžu říci lépe. Prostě eh, pokud eh, ty věci budeme ignorovat, tak si nepomůžeme. To je jedna věc. Druhá věc, pane Adamcete, já jsem byl přítomen, když eh, se řeklo jedna látka, jedna registrace. To bylo před slavnostním schválením těch tisíce stránek. Tolik to mělo tehdy. A byl to byla to taková záchranná kotva středního stavu. Ona tedy byla zapuštěna, ale nikoho nezachránila. Proč to jde tak špatně? Proč je ta spolupráce e, ve středních firmách tak špatná? Proč je tady e, jenom... Já, já slyším na to akorát stížnosti. Potom druhá otázka, to je také poměrně jednoduchá věc. Pořád se tady hovoří o těch, e, o té recyklaci. A když se recyklují nějaké odpady, tak z toho získané eh, suroviny opět musí eh, postupovat eh, řízení říč. Je to tak? Nelze říci, že kdož už jednou, tady jsme měli televizor, který celý prošel rýčem a pak bude recyklován, tak nemůžu předpokládat, že už je tedy jednou celý schválený a musí se to znovu posuzovat podle rýče. Děkuji. Děkuji, pan místo předseda Poc. Děkuji, pane předsedo, jsem skutečně velice rád, že jste přišli a že můžeme diskutovat více s agenturami od prvního eh, slajdu eh, to vypadalo, že všechno je v pořádku, že to je krásné, že všichni jsme v bezpečných rukou agentur, ale ono to tak není, protože Stále ještě čekáme na testovací metody pro dlouhodobé e, účinky. Pořád ještě nemáme testovací metody e, pro dlouhodobou e, nízkou expozici chemickým látkám, koktejlového efektu. A nemáme ani představu, jak často vznikají kompetence v komisi. Když já jsem se eh, zabýval eh, svojí zprávou, eh, tak mě bylo sděleno, že, že je problém zjistit, jak se tím agentury zabývají. Takže bychom potřebovali také jasnější představu o kompetencích jednotlivých agentur. Někdy nemáme příliš mnoho času. A čekáme, čekali jsme pět let, šest let na dobré expertní znalosti o Neonix. A pět let poté jsme e, čekali a stále ještě čekáme další informace. Takže samozřejmě že skutečně respektuji postup založený na vědeckých důkazech. Jsme tu i eh, když čicháme eh, síru, eh, tak hovoříme o vyrábění posvěcené vody. Thank you very much. And now we... Děkuji. nejdříve Agentura pro ochranu životního prostředí, tak eh, z časových důvodů se budu snažit být stručný. První otázka byla na to, jak důvěryhodné je to, co říkáme. Je to pravda, co my říkáme, všechno, co uvádíme Eh, my, eh, pokud eh, máme hovořit, tak to nezakladáme jen na vědeckých poznacích, protože se jedná o práci z mnoha zdrojů. Jedním z hlavních zdrojů je to, že sbíráme monitorované údaje o mnoha témat, jako je kvalita vzduchu, kvalita vody, monitorovací stanice přenášejí automaticky okamžitě do našich databází. A také zpracováváme kontroly kvalit a ušení o kvalitách, vytváříme indikátory, jednáme na základě odborného poradenství, pracujeme s Eurostatem a s dalšími informačními zdroji, sbíráme to, co já bych nazval eh, vědeckými údaji a standardizovanými monitorovanými údaji. To je ta první sada zdrojů, eh, které využíváme. Za druhé, také jsme v čele inovací, když se hovoří o takzvané občanské vědě, například u eh, odpadu v mořích. Co se týče smartphonů, eh, tak jsme chtěli vytvořit první eh, strategii, která bude umožňovat standardizovaným způsobem občanům, aby společně monitorovali co vlastně je na um, evropských plážích. A to je velice užitečný způsob, jak sbírat informace nejen tedy na základě uh, starých uh, nebo už osvědčených eh, vědeckých metod. Ohledně spolupráce s podniky, ano, my využíváme také údaje od podniků, pocházejí z průmyslu do určité míry. Samozřejmě, že se jedná o data, která jsou kvalitativně zkontrolována a prověřena. Eh, pokud toto všechno sestavíte dohromady z mnoha různých zdrojů, eh, tak eh, dostanete obrázek o, o tom, co děláme. My začínáme monitorováním údajů, využíváme indikátory, informace a následně je sesadíme do hodnotící práce, kdy vše sledujeme jako celý balík a hodnotíme, jaký význam vše na tato data mají a následně to zpracujeme do e, produktu. Takže e, nejedná se jen e, o omezení na vědecké údaje, které jsou zveřejněny ve vědeckých tiscích, ale vycházíme i z jiných údajů, máme mnohem více zdrojů. Jedním z prvků, který je důležitý, je také, že máme vysokou úroveň transparentnosti v každé zprávě online. Když se podíváte na graf nebo na nějaké číslo, tak se můžete do, dostat až k tomu zdroji e, informací. Sami si tedy můžete zhodnotit, nebo jiní lidé mohou zhodnotit, e, jak jsme zaujali závěr na základě jakého zdroje, takže máme vysoký, vysokou úroveň transparentnosti. Eh, další otázka byla, jak komunikujeme o našich výsledcích. Eh, sestavujeme zhruba 40 zpráv eh, každý, nebo skoro každý den přicházíme s tiskovou zprávou, využíváme sociální média a to stále víc a následovníky. A také společně publikujeme Například v Bruselu se účastníme na různých akcích i s Evropským parlamentem. A mm, takto jsme působili při mnoha příležitostech. A také bych rád se zmínil o svém posledním e, obrázku, protože můžete se zapsat, abyste dostávali naše aktualizované informace a máme tedy tyto e, sledovatele. Také hodně informací poskytujeme online. My neustále hledíme na to, jak vypadá e, ochrana životního prostředí nebo situace životním prostředím online e, tak, aby naše témata byla spojena s těmito daty tak aby jak politici, tak občané mohli eh, sledovat naprosto transparentně jednotlivá témata. Otázka. Zda vás podpoříme ohledně určité otázky nebo určitého tématu, mohu vám říci, aniž bych jmenoval, že někdo, kdo už dnes promluvil před několika týdny, zde uvedl eh, veřejnou akci a měl na nás velice konkrétní sadu eh, otázek a my jsme do 24 hodin, hodin poslali eh, plnou odpověď na, eh, na adresu kanceláře toho poslance. Takže v rámci zdrojů, které máme, v rámci toho, jaké informace můžeme získat, také samozřejmě poskytujeme poslancům. Budeme rádi, když nás budete kontaktovat, učiníme vše, co bude v našich silách. Poslední otázka se vztahovala k invazivním druhům. Eh, ano, eh, my jsme byli u toho prvního návrhu eh, regulace, ne, nařízení ne v tom druhém. Zabývali jsme se následným monitorováním invazivních druhů. S, s jiným partnerem, když se když budeme pracovat na ekodiverzitě, biodiverzitě, budeme toto využívat také. Ale nebyli jsme tedy v té první linii při sbírání údajů. Děkuji. Předám slovo panu Dancetovi, aby mohl odpovědět ohledně otázek týkající se agentury ECHA. Děkuji vám, pane předsedo. První otázka od bavorského kolegy. Myslím, že se mi nebyla úplně jasná. Jednalo se o ručně vyráběné e, sklo a tam může být celá řada látek souvisejících s barvami, s barvivy e, na sklo například mm, s olovem. Olovo může e, působit celou řadu chorob e, a mm, pracovníci, kteří pracují s, oro, s olovem, trpěli mnoha chorobami v minulosti. E, jde tedy o to, že takovýto podnik, když Eh, využívá eh, tyto látky, které vzbuzují obavy, může si vyžádat informace od nás, může nás přímo kontaktovat, aby věděl lépe, jak jednat, eh, buď předem, anebo aby stihl tedy lhůtu, která byla stanovena ohledně různých omezení nebo ohledně potřeby žádat o autorizaci. Takže určitě tu nějaký způsob eh, postupu existuje. Obecně za to takováto firma může získat informace i od sektoriálních kolegů eh, neboli firem z obdobného nebo stejného odvětví, které již úspěšně nahradili eh, takovouto znepokojivou substanci takže přímo nebo nepřímo přes nás či přímo u nás můžou získat informace. Druhá otázka se ty údajů. Eh, ty byly eh, předloženy především v první lhůtě pro registraci, kde se jednalo o lásky s vysokým eh, obsahem takovýchto látek. Když inteligentním způsobem zvolíme Eh, ta, tyto materiály pro eh, kvalitativní kontrolu, tak eh, jsme zjistili, že tu mohou být určité případy neplnění předpisu. Když je inteligentně vybereme, tak najdeme samozřejmě ještě vyšší úroveň těch, kdo neplní a můžeme je najít tyto, toto neplnění ve větším rozměru. Následně eh, sledujeme každý z těchto případů, ale také jsme se shodli s členskými státy na tom a s dalšími zúčastněnými subjekty, že půjdeme za těch 5 vysokoobjemových chemických látek. Budeme se tady těmito registrami zabývat eh, dále. Provedli jsme DDH, eh, v Talát tedy Eh, oni se provedli eh, eh, zkoumání, takže každá, každý podnik, který se využívá tyto vtaláty, takovéto látky, potřebuje k tomu svolení Musí tedy požádat o používání takovéto látky a musí být tato látka e, při tomto používání autorizována. Měli jsme takovéto případy, bylo jich jen pár, protože většina e, podniků již nahradila tyto látky. Vy jste se zmiňoval o jedné konkrétní autorizaci, e, která prošla našimi výbory a a nyní e, s odbornými poznatky byla poslána komisie. Záleží na komisi, jaké přijme závěrečné rozhodnutí. Také je zapotřebí e, e, přemýšlet o tom, jaký dopad bude mít takovéto rozhodnutí, protože se může stahovat k podobným produktům. My nejsme úplně přesvědčeni, že Takovéto povolení by eh, mělo být eh, poskytnuto na dlouhou dobu. Samozřejmě, že odborné výbory eh, nezávislé hodnotí jednotlivé případy a dojdou k určitému závěru. A tento závěr třeba respektovat a my jej odesíláme komisi. Co se týče otázek pana Florence, Eh, je jasné, že ozor byl původním vynálezem, ale k nám přišel až v dalším procesu. Malé a střední podniky pravděpodobně mají eh, menší prospěch z ozoru, než se původně očekávalo. Poslední lhůta nyní eh, dochází, možná zmizí, zmizí úplně z trhu, čemuž se chceme vyhnout, proto při, chceme přinést radikálnější návrh eh, komisi, jak tento problém řešit. A uvidíme, jak naloží komise s naším návrhem. Zatím se k tomu nemohu vyjádřit dál. Ohledně recyklace, V našich případech není nutné eh, toto registrovat. My v našich eh, pokynech radíme firmám, kdy je zapotřebí se registrovat a kdy ne. Pokud se musí zaregistrovat, protože tato látka je dostatečně nová, tak to není eh, problémem eh, v našich eh, firmách získat tyto údaje a využívat údaje, které zde jsou pro tu hlavní látku, na kterou se vztahuje ta recyklace. Takže v podstatě tu jsou situace, kdy recyklace je frustrována naší legislativou. Děkuji ještě jednou, pane předsedo, za možnost odpovědět na tyto otázky. Děkuji. A můžeme zahájit druhé kolo eh, prezentace agentur. Jako první eh, za agenturu EFSA promluví výkonný ředitel Bernard Url. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledno, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat za tuto příležitost, že zde dnes můžeme vystoupit. Já bych v zásadě hovořil o třech věcech. Kdo jsme, co děláme a za třetí, možná to nejdůležitější, jakou hodnotu můžeme my přidat Evropskému systému bezpečnosti potravin a krmiv. První otázka. Eh, rád bych to formuloval následovně. EFSA, agentura EFSA, to je eh, centrum kompetence a vyhodnocování rizik pro členské státy. První důležitá věc je, že EFSA je součástí širší sítě, protože EFSA by nemohla fungovat bez podpory členských států. To bylo zakomponováno už do zakládající listiny EFSI. Tam bylo jasně řečeno, že aplikace metodiky vyhodnocování rizik by se měla centralizovat v této agentuře, která má sídlo v Parmě, ale expertíza a experti by měli nadále působit v rámci národních eh, států, v rámci organizací univerzit. A EFSA bude jaksi mobilizovat tyto zdroje prostřednictvím otevřených výzev a tím eh, Evropa může dát dohromady všechny tyto znalosti v rámci rozhodovacího procesu a vyhodnocovat rizika v rámci potravinového a krminového řetězce. Za druhé, my se snažíme poskytovat nezávislé, podložené vědecké informace. Snažíme se tady poskytovat vědecké poradenství, na kterém můžete založit vaše rozhodování. A e, třetí, další věc bych chtěl říct, že e, jeden poznatek, který jsme si vzali z krize v souvislosti s BSA, je, že řízení rizik a vyhodnocování rizik by mělo být oddělené. Čili my jenom poskytujeme to vyhodnocování rizik, poskytujeme poradenství pro ty, kdo následně řídí rizika na základě těchto vědeckých poznatků. A konečně ještě jedna úloha, my jsme také komunikátoři rizik. To znamená, snažíme se to zasadit do určitého kontextu. To znamená, komunikujeme s vámi, s politickými činiteli, komunikujeme se zainteresovanými subjekty, jsme v dialogu se zainteresovanými subjekty a jsme také, vedeme také dialog se širší veřejností. A to je obtížný úkol. Máme tady nějakých 500 milionů spotřebitelů ve velmi odlišných kulturních i jazykových kontextech. Čili není snadné se zaměřit, obracet na těchto 500 eh, milionů lidí, komunikovat s nimi. Dále, co děláme? V zásadě EFSA provádí bezpečnostní vyhodnocení regulovaných produktů před tím, než jsou povoleny. Co to znamená? Například eh, potravinářská aditiva, eh, barviva a podobně. Všechny tyto látky potřebují určité vyhodnocení. Potřebují být schváleny předtím, než mohou být používány v potravinách. A toto provádějí vědci z EFSA. My máme určité panely, které se věnují jednotlivým oblastem, zdraví a prostě, zdraví životní podmínky zvířat, biologická rizika a tak dále a tak dále. Čili věnujeme se celému tomu řetězci, souvisí to i s těmi krizemi, které byly v 90. letech. Například také vyhodnocujeme opodstatněnost eh, stížností ohledně závadnosti produktu Víme, že, nebo respektive takto, určité produkty třeba se tváří, že jsou přínosné pro naše zdraví v tom a v tom směru a my provádíme vyhodnocení toho, zda prohlášení o přínosu produktu pro naše zdraví je opodstatněné, je podložené či ne. Dále provádíme také obecné vyhodnocování rizik ohledně rizik týkajících se potravin, například salmonella. EFSA spolu s členskými státy odvedla velký kus práce, také spolu s komisí, kdy se snažili bojovat proti eh, salmonele. A mm, toto bylo poměrně úspěšné, protože doslo během posledních pěti let ke snížení výskytu salmonely o nějakých 50%. Čili zde to společné úsilí FC bylo úspěšné. Stále ještě nás čeká hodně práce, ale je zřejmé, že v tomto případě ta společná práce nebyla bez užitku. A potom ještě další věc, a ta je, abych tak řekl, zakomponována do DNA agentury IFSA, a to sice vytváření sítě pro bezpečnost potravin v rámci EU. My máme nějakých 470 pracovníků v Parmě, eh, takže my nemůžeme pokrýt celou tu síť, ale spolupracujeme s členskými státy. A mm, jak jsem říkal, také podporujeme členské státy a eh, instituce v krizových situacích. EFSA je schopna pracovat s eh, těmi, kdo mají na starost řízení rizik a pomoci jim zdolat určitou krizi. Konečně přidaná hodnota. Už jsem to zmínil. Myslím, že um, jedna možná z nejhezčích, ale také nejnáročnějších uh, oblastí, kde pracujeme, je, že se snažíme využívat co nejširší evropskou vědeckou expertizu. Snažíme se tímto způsobem budovat vědeckou znalostní základnu i pro ty členské státy, které sami o sobě by nebyly schopny tyto odborné znalosti a informace poskytnout a dát dohromady. A v této věci Evropa udělala velký krok předu, protože tímto zpřístupňujeme tyto znalosti všem evropským státům. Také jsme ústředním orgánem pro vyhodnocování bezpečnosti potravin v EU, což znamená, že to vyhodnocení je provedeno jednou, nikoli v 28krát což znamená, že stejná vysoká míra ochrany je zaručena pro všechny občany EU. Myslím, že zákonodárci v roce 2002, když založili EFSU, tak v zakládajícím nařízení byly učiněny velké kroky právě proto, aby byla zajištěna stejná míra ochrany zdraví všech občanů. Toto je něco, co je otevřené i vám jsou to tedy informace, znalosti, které jsou otevřené i pro vás jako zákonodárce, pro váš výbor. A my vás rádi podpoříme ve vaší práci. Děkuji. Děkuji. Nyní prezentace pana Sprengera ECDC. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za pozvání. Máme tady ten správný obrázek. Snad ano, to je obrázek, který jsme tu měli na začátku, ale nyní se podívejme na tento další obrázek. Toto jsou slamy v Monrovi, což je hlavní město Liberie. Tam žije mnoho rodin na malém prostoru, přeplněné prostory, nemají tekoucí vodu. A toto je místo, kde se odehrává boj s ebolou. Celá řada hrozeb přichází z oblastí vně EU. To je potřeba si uvědomit. Minulý týden tady ve výboru NV jsme měli výměnu názoru k problematice eboli a já bych o tomto rád trochu pohovořil, protože myslím, že tím můžeme ilustrovat, co dělá Evropské středisko ECDC. E, my se nejenom snažíme monitorovat hrozby, mm, které vyplývají z infekčních chorob. V zakladajícím nařízení se také hoří o tom, že zkoumáme různé nemoci, poskytujeme metodickou podporu členským státům i komisi, podporujeme členské státy na celoevropské úrovni, poskytujeme odborné vzdělávání a školení. Snažíme se také pomáhat v boji proti mm, případným epidemím. A nyní bych eh, rád také pohovořil o tom, co se týká eboli. Eh, naši lidé také právě vyhodnocovali epidemii eboli. Začalo to už před rokem, kdy jsme dostali určité náznaky, určité signály z Guineji. V té úvodní fázi 22. března došlo tedy k potvrzení, že ta nemoc je skutečně ebola. V té době tam bylo 90 případů a 60 úmrtí. My jsme během 24 eh, hodin vypracovali rychlé Eh, posouzení rizik. A v té době bylo sice nepravděpodobné, ale ne zcela nemožné, že dojde k tomu, že některé případy eboli se rozšíří až do EU. Poté, co došlo k propuknutí epidemie, tak jsme znovu situaci vyhodnotili a poskytli vyhodnocení rizik a poskytli jsme také eh, poradenství a asistenci komisi a členským státům. Dále, na začátku dubna již byla situace taková, že ebola byla potvrzená v několika zemích, Sierra Leone, eh, Liberie a také Guinea. My jsme zajistili druhé rychlé vyhodnocení rizik a opět jsme poukázali na možnost, že se případy eboli objeví i v Evropské unii. Na žádost Evropské komise jsme provedli rychlý průzkum, eh, pokud jde o kapacitu členských států testovat ebolu, protože pochopitelně to je velmi důležité být schopni testovat eh, tu nemoc. Experti ECDC eh, vypracovali informace pro občany EU, kteří žijí nebo cestují z těchto postižených zemí. Toto bylo přeskoumáno a přijato výborem pro zdravotní bezpečnost. Následně to bylo aplikováno. V období mezi červnem a polovinou října jsme přeskoumali hm, to hodnocení rizik, provedli jsme ho pětkrát. A v té době také jsme zaznamenali několik případů osob postižených ebolou, které byly evakuovány do Evropy pro léčbu. A rovněž došlo k tomu, že jedna osoba byla infikována přímo v EU. To byl případ té zdravotní sestry, která pečovala o postiženého pacienta. Každý týden se uskutečnily e, audio, videokonference v rámci toho výboru, kde se hovořilo o ebole. My jsme se jich pochopitelně účastnili. Na ebole pracovalo nějakých 40 expertů, přičemž každý týden poskytujeme poradenství komisi i členským státům. Zahrnuje to i to, že vysíláme experty do jednotlivých členských států, aby jako určitou podporu. Rovněž jsme vytvořili monitorovací systém, který se snaží sledovat případnou situaci, případy, případy eboli v EU, pokud by se začaly objevovat. A také se snažíme připravovat určité evakuační postupy, důležitý, důležité postupy screeningu. Zde vidíte tyto obrázky, tady vidíte ochranné vybavení, které se používá, ale není vůbec jednoduché, jak se toto vybavení nasazuje a se sundavá a proto se snažíme k tomu poskytovat veškeré informace, eh, aby bylo jasné, jak se s tím má manipulovat a pracovat. A toto je potřeba, aby toto bylo dostupné pro všechny lékaře, kteří by se mohli případně setkat s ebolou. My jsme také vypracovali krizový plán v rámci ECDC, který by umožnil přesunout naše pracovníky tak, aby mohli lépe řešit případy eboli. Je třeba si ale uvědomit, že kromě eboli monitorujeme i 50 dalších chorob, v zásadě jsou to všechno infekční choroby jako HIV, antimakrobiologická rezistence, tuberkulóza a tak dále. Pokud jde o naše naši zprávu a řízení máme zástupce eh, ze všech členských států, tři členové přicházejí z komise, dva jsou jmenováni parlamentem. Zde vidíte dva zástupce parlamentu, profesorka Maliori a profesor Šeres. A zároveň je tady naše paní předsedkyně a místo předsedkyně. Konečně bych chtěl citovat se závěrečné zprávy druhého nezávislého externího hodnocení ECDC. Zatím to ještě nebylo publikováno, ale naše řídící rada eh, ji již obdržela. Tady se hovoří o tom, že ECDC je vedoucí organizací v poskytování vědeckých rad a k vysoce kvalitních výstupů a také je to organizace jejíž vědecká reputace se neustále zvyšuje a nyní je na velmi vysoké úrovni, pokud jde o přítomnost v celé Evropě. A já bych chtěl říci, že ECDC je na tuto chválu velmi hrdé. Děkuji, děkuji mnohokrát. A nyní tady máme poslední agenturu, Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA. Dávám slovo panu Rázimu. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci. Já jsem pochopitelně velmi potěšen a také velmi pišný, že tady mohu představit EMA, snad, jak se říká, nejlepší nakonec. E, a že máme, jsem velmi rád, že máme tuto možnost předstoupit před výborem Envy. Vím, že řada z vás agenturu ji zná, pro některé z vás to budou nové informace. Někdy eh, při kávě se mě lidé ptají, co přesně Emma dělá. Tak kdybych to měl schrnout do jedné věty, tak bych možná řekl něco jako, že EMA je no, instituce, která hodnotí nová léčiva v EU Snaží se zajistit, aby tato léčiva byla účinná, kvalitní a bezpečná předtím, než je lékaři začnou předepisovat pacientům. A dále monitorujeme veškeré eh, léčivé přípravky, nejenom ty nové, pokud jde o jejich bezpečnost. To probíhá ve spolupráci 28 vnitrostátních agentur. Tak možná tak by tato jedna věta zněla. Co děláme? Ale jak to děláme? naše logo. Vidíte zde věda, medicína, zdraví. To jsou v zásadě ty tři pilíře, čili my schromažďujeme vědecké podklady, abychom zlepšili, eh, nebo respektive medicin léčiva a abychom přispěli ke zlepšení zdraví. Zajistili co nejkvalitnější léky v Evropě. Jak probíhá tento proces vědeckého posuzování? Čili vypadá to tak, že my se snažíme dát dohromady experty z celé Evropy. Máme síť, která zahrnuje asi 3500 expertů, ještě více. Ti jsou vyhodnoceni na základě jejich odborných znalostí a také tam posouzen příslušný případný konflikt zájmu. Tito odborníci pracují v rámci sedmi vědeckých výborů, každý má svou oblast na starosti a v rámci těchto sedmi výborů je zastoupen každý členský stát. E, prostřednictvím tohoto procesu můžeme také poskytovat poradenství a vědecké informace výzkumným pracovníkům a můžeme podporovat a napomáhat inovacím, zejména u malých a středních podniků které mají menší regulatorní kapacitu. Pochopitelně na základě eh, vědeckých důkazů můžeme činit eh, doporučení pro schvalování a eh, následné povolování používání léčiv v Evropě. V zásadě všechna nová léčiva pro e, určité choroby jsou vyhodnoceny touto agenturou EMA v Londýně. Všechny nové léky pro AIDS, rakovinu, cukrovku a tak dále. S tím, že mimořádný důraz se klade na léčiva pro děti a pro vzácné choroby. Ta koncepce je velmi jednoduchá. Jedna žádost, jedno vyhodnocení, jednotné povolení pro celou EU. Což znamená, že v zásadě ten stejný produkt pod stejným jménem se stejnými informacemi je poskytován všem lékařům a zdravotním sestrám v EU. Tož by mělo zajistit stejný standard všem evropským pacientům. Čili v zásadě naší úlohou je nastolit dobrou rovnováhu mezi přínosy a riziky. A také se snažíme vyhodnocovat tu situaci v tom reálném životě, poté co bylo léčivo schváleno, pokud jde o kvalitu, bezpečnost a abychom to mohli dělat, tak pracujeme v rámci takové té naší sítě a celé to spadá do oblasti farmakovigilance. co ta oblast eh, zdravotnictví. My se snažíme pochopitelně, aby nová léčiva se objevovala, byla schvalována, protože stále ještě nemáme dobré řešení pro všechny choroby, pro vzácné choroby, pro potřeby dětí. Čili snažíme se vyhodnocovat jednotlivé dostupné možnosti, stejně tak eh, léčiva vakcíny pro eh, zvířata, která jsou chována na maso a také zvířata v domácím chovu. Je potřeba, aby eh, ty kroky byly činěny na celoevropské úrovni, pokud jde o kvalitu léčiva. To znamená, když třeba přijde signál z jedné části Evropy, my musíme být schopni rychle na to reagovat a rychle na to jednat na celém území EU. V zásadě eh, my myslíme, my se domníváme, že naše práce přispívá k tomuto širšímu kontextu. Je tady, tady tato širší síť, máme také určité ovšem pomocné agentury. Samozřejmě je před námi ještě celá řada výzev. Eh, chceme nadále obohacovat náš proces rozhodování, to znamená, snažíme se zvyšovat zapojení pacientů. Dále chceme, aby byla k dispozici větší škála řešení pro různé choroby a problémy. Víme, že udržitelnost a dostupná praxe někdy mohou být jako překážka. Snažíme se tedy posuzovat eh, náklady a přínosy Celosvětový dodavatelský řetězec je stále více složitější. 65 léčiv prodávaných v Evropě nepochází z Evropy. Proto musíme neustále posilovat i naši mezinárodní spolupráci. Počet a typ těch expertů, které potřebujeme, jenom třeba když si vezmete problematiku, jako jsou nanotechnologie, genetika a další nové vědecké objevy, tak to znamená, že musíme neustále rozšiřovat náš panel expertů, protože to monitorování je stále a stále náročnější. A další věc, chceme působit důvěryhodně, to znamená, musíme se dělit o ty naše údaje, o ta naše data, musíme používat technologi- technologie a zvyšovat transparentnost naší práce. To děláme ve spolupráci s dalšími agenturami. Eh, tady máte velmi dobrý příklad dobré spolupráce, úspěšné spolupráce s našimi kolegy. Také musím zmínit organizaci ECA, která nám je velice nápomocná. Děkuji. Děkuji. A nyní mám eh, otázky od našich kolegů. Prosím o maximální stručnost. Máme tady osm přihlášených do diskuse a nás čeká nás ještě jeden bod na pořadu jednání. Jako první paní Pilar Ayuso. Presidente, muchas gracias a los directores de las agencias. Děkuji, eh, pane předsedo, a eh, děkuji ředitelům jednotlivých agentur. Myslím si, že jejich práce je nesmírně důležitá pro eh, celou Unii. A pro fungování eh, těch jednotlivých eh, sektorů, které souvisejí s výzkumem. Celé to všechno souvisí tedy s světem vědy. Já samozřejmě znám nejvíce otázky související s agenturou pro bezpečnost potravin. Ale Potom tady máme ještě jednu věc. A sice eh, eh, střed zájmů v řídících radách. Někdy bychom potřebovali eh, jasnější pravidla, protože střech zájmu je vždycky vnímán pro případ, že někdo pochází přímo z průmyslu. Představte si, že jste Mm, z, nějakého, eh, z nějaké asociace proti eh, geneticky modifikovaným organismům, tak to byste také měli střed zájmu. Ono samozřejmě vždycky bude muset být, eh, nebo bude možný nějaký střed zájmu, když tam budete mít nějakého odborníka, který něčemu opravdu rozumí, ale někdo, kdo přišel zrovna z univerzity, nemá žádný střed zájmu, ale kde by to jinak neplatilo. Musíme prostě celou tu problematiku lépe uplatnit. Další věc, která eh, se týká jedině agentury pro bezpečnost potravin, je vztah se žadateli. Zejména v poslední úkolu, který agentura dostala, který eh, se týká eh, zdravotních tvrzení. Zadatelé si eh, stěžují, že není dostatečný dialog s agenturou. Já vidím docela jasně, že eh, se to těžko dělá a mnoho v oblasti zdraví pro lidi, kteří jsou zdraví, ale já si myslím, že je třeba se zabývat těmi eh, zdravotními tvrzeními více. Pokud jde o ty výdaje, tak ty poplatky, e, které, e, takhle, v některé agentury si učují poplatky a jiné si neučtují. Nemělo by to být nějak sladěné napříč agenturami? Děkuji, paní Melior, ale e, požádám vás opravdu o stručnost. Bychom měli více času. Já se opravdu pokusím, pane předsedo. Nejdříve bych poděkovala všem pěti agenturám, které se zde dnes představily. Pro mě jako novou poslankyni i kolegy eh, ostatní, kteří jsou tady noví, je to dobrá příležitost eh, vás eh, všechny najednou poznat, takže za to děkuji. Mám dvě velmi konkrétní otázky na pana Úla, na FSU. bych tak řekla. Hovořil jste o tom, že eh, se v zásadě odpoví, opíráte o vědecké poznatky a spolupracujete se ženskými státy. Jak si to mám představovat? Jsou vědci, kteří jsou eh, eh, zapojeni přímo do činnosti EFSI, a potom si jako dodatečně ještě objednáváte poznání ze ženských států. A co se stane, když eh, neexistuje žádná široká eh, báze vědeckého poznání, například u nanočástic eh, ehm, nanočástic nebo geneticky modifikovaných organismů? A potom druhá otázka se týká těch zdravotních tvrzení. To je důležité sdělení pro veřejnost. Jak ty informace, které získáte, se dostávají na širší veřejnost? Děkuji. Děkuji vám. A teď pan Ozling. Ano, i tady je eh, otázka eh, k EFSE. Eh, samozřejmě vědecké poznání, to je obecně, ale ve skutečnosti je to prý blízko průmyslu. Máte problém získat nezávislé vědecké poznání? Pokud ano, jak to chcete změnit? Například pan Grote tady hovořil o tom, že se to hodně změnilo k lepšímu, ale kritika je tady pořád. Druhá otázka. Dlouhodobé dopady geneticky modifikovaných organismů. Pořád tady máme kritiku eh, metody eh, studií, které posuzují to riziko. Co tam eh, lze udělat? Už vzhledem k tomu, že teď celé to nové polovací zřízení má být nově nastaveno. A potom třetí otázka. Hm, Eh, máme tady eh, eh, v novou studii o MON 810 a jeho rakovinotvorných účincích. Mohl byste k tomu něco říci? Děkuji. A teď pan Běga. Děkuji, že jste nám přiblížili svoji činnost a já mám několik otázek, a zejména pro agenturu EMA. Vaše agentura stojí před eh, řadou výzev, o kterých hovořil eh, pan předseda. Pro mě základní otázkou je zásada spolupráce mezi eh, samozřejmě 27 agenturami či úřady vnitrostátními a EMO. A má EMA postavení dohledu nebo spolupráce a rozhodnutí agentur v jednotlivých zemích jsou pro EMU závazná? To je eh, mimořádně důležité, zejména u nových výzev. A to jsou eh, například eh, léky vytvářené biotechnologiemi a takzvané biopodobná, biopodobná léčiva, bio, biosimilar, kde ty výzkumné metody jsou prostě jiné. Takže EMA má tedy dozírat eh, na eh, registraci biotechnologických léků, nebo to mohou dělat i agentury eh, v jednotlivých zemích. A potom spolupráce s dalšími agenturami. Zejména mi jde o agenturu FDA, čili americkou agenturu pro léčiva. S tou se pojí řada skandálů, například Vioxx, to byl nedávný skandál, ke kterému došlo. A pokud jde tedy o současné eh, debaty eh, o, o spolupráci a obchodní smlouvu mezi Evropskou unii a Spojenými státy, jak vypadají dnes vztahy mezi EMO a FDA? A potom eh, ještě poslední stručná otázka. V současné době pracujeme nad dvěma legislativními předpisy, za prvé tedy nařízení a směrnicí k léčivým prostředkům. Eh, objevily se hlasy, že EMA by měla převzít registrační systém pro eh, eh, zdravotnické prostředky, medical devices. Já připomenu, že lékuje nějakých 200-300 ročně, zatímco u zdravotnických prostředků je to 5-6 tisíc. Byla by agentura připravena na takovou možnou další činnost? Děkuji. Děkuji a teď paní Konečná. Také já bych chtěla poděkovat eh, zástupcům všech evropských agentur za jejich účast na tomto zasedání. Určitě je eh, milé přímo od vás slyšet nejenom vaše představení, ale snad i vaše prozby vůči nám, eh, lidem, kteří můžou některé věci změnit. Já jsem kontaktní osoba eh, pro styk s ECDC a na to bych se chtěla zaměřit a především ji vyzdvihnout, protože si myslím, že se ukazuje její rostoucí důležitost ve, i ve světle nynější celosvětové hrozby, ve kterou se proměňuje epidemie eboli. Evropská unie a všechny její instituce a agentury by se měly zabývat nejen prevencí rozšíření nákazy v Evropě, ale také řešením situace v epicentrech nákazy. A tam bych byla ráda, abychom se možná zamysleli eh, nejenom společně s ECDC, ale my tady všichni nad tím, jaká má být úloha ECDC mimo rámec Evropské unie. ECDC byla založena jako odpověď na mezinárodní hrozbu, jakou byl SARS, ovšem nyní má mandát jen v rámci Evropské unie a na jakékoliv projekty mimo tento rámec musí žádat o speciální povolení komisi na našem zasedání z. five listopadu jsme se shodli že v případě eboly je hlavním úkolem zastavit šíření viru v západní africe. proto si myslím že je na místě otázka proč jsme nebyli schopni zatím vyslat experty které máme a ecdc je má například přímo do těchto postižených zemí či jaké eh, může ecdc poskytnout pomoc opatřením proti ebole i těm evropským státům, které nejsou členy Evropské unie, jako je Moldávie či Ukrajina. Já si myslím, že bychom se vážně měli zamyslet nad mandátem ECDC a možná snad v souvislosti s tím, co se nyní odehrává celý rok a asi ještě nějaký čas odehrávat bude, v souvislosti s virem Ebola bych snad chtěla sama za sebe i poprosit jako koordinátorka za výbor Envy, abychom si během příštího roku udělali hearing eh, s představiteli ecdc komise a dalšími zainteresovanými aktéry kde bychom si provedli takový debriefing dostupných výsledků a závěrů které vyplývaly ze současné krize a možná také uměli nastavit jinak kompetence tak, abychom byli daleko akčnější a abychom prostě uměli pomoct, když je pomoc potřeba, protože si myslím, že tato krize ukázala, že přestože ECDC funguje zcela správně, tak její rámec by mohl být posunut a mohla by být tím tou prodlouženou rokou Evropské unie v zemích, které to zoufale potřebují. Thank you very much and now Thank you, Mr. Pedicini. Děkuji, já se pokusím být stručný. Chci poděkovat zástupcům agentur, kteří přišli k nám. A jsem velice rád, že mohl využít jejich znalostí. Mám dva stručné dotazy na ředitele agentury EMA. Za prvé kontrolní postup ohledně účinnosti léků předpokládá stejné experimentální fáze, jako platí pro farmaceutické firmy. Dají se eh, využít pro ugretní případy zrychlené postupy, jako je například u eboli. A za druhé, podle vás mnoho biologických léčiv, která byla oznámena jako revoluce v oblasti onkologie, je v současné době obchodováno bez toho, že by se prokázal skutečný účinek. Ne tedy samozřejmě ve všech případech, ale v některých případech neprokázaly skutečnou účinnost tyto produkty a pak se prodávají za obrovské ceny. I v nemocnicích máte možnost zlepšit tento postup, eh, využívat léčiva na základě skutečných důkazů? Děkuji. Pan Dortman? Děkuji vám, pane předsedo. Já mám dva dotazy na pana ředitele Ráziho ohledně vnitřního trhu v Evropě vnitřní trh eh, s léčivými přípravky. Uvedu příklad. Pocházím z pohraniční oblasti, kde bývá mnoho turistů a když do lékárny přijde turista, nebo pokud se stane v kterékoliv členské zemi a požádá o určité léčivo, na které zvyklí doma, a ten, lékař, ten lékárník nemůže eh, poskytnout toto léčivo, může se stát, že je zakázáno, což jsou omezení, Eh, která eh, jsou eh, velice silná pro vnitřní trh. Je to z nějakých vědeckých důvodů, anebo to je prostě omezení trhu způsobené ekonomickými důvody? To je první otázka. A za druhé, vy jste hovořil o nákladech na léčivé přípravky a na problémy, které z toho plynou. Stále více se setkáváme s léčivy, které, která v Londýně schválíte, takže mají celoevropské schválení, ale potom nemohou být poskytovány pacientům v členských státech, protože jsou příliš drahá, protože eh, národní zdravotní služby nepřipouštějí jejich distribuci, protože tato cena přesahuje jejich možnosti, možnosti těchto národních systémů zdravotních. Jste v kontaktu s těmito národními agenturami? Jaká je vaše úloha? Děkuji. Paní Cabezon Ruiz. Děkuji vám, pane předsedo. Chci se zeptat agentury pro léčiva a také si především poděkovat za odvědnou práci. protože vykonáváte tuto činnost v rám, pro eh, spotřebitel, nikoli pro eh, průmysl. Takže je důležité hovořit o přístupu k léčivům a o spravedlnosti. A spravedlnosti eh, také v léčbě. Ohledně inovativních léků je zapotřebí, aby vaše agentura také napomáhala přístupnosti léčiv. Chci se tedy zeptat, co by se dalo udělat a co si myslíte, u, eh, ohledně určitých eh, monopolů u určitých léčiv, která jsou nezbytná pro léčení některých eh, chorob a nedostatek transparentnosti při produkci a při stanovování cen, k nímž dochází u těchto inovativních terapií. Co by se s tímto dalo udělat? Dochází také k rozmanitým cenám v jednotlivých členských státech u téhož Eh, léčivého výrobku. Tento rozdíl v ceně eh, má dopad na zavedení určitých terapií eh, v členských státech. Co děláte pro přístup k těmto léčivům? Krize zdravotnických systémů. Eh, zkoumali jste jejich dopad, zkoumali, zkoumali jste například dopad na eh, léčbu vzácných chorob. Ty, jak jsem viděla, jsou jednou z priorit ECDC. Jak, eh, jak je možné se postavit obchodování s falešnými léky, které dosahují obrovského obratu většího než Eh, obchod s narkotiky. Já mám také otázku na EFSU. Už e, jsme se tady několikrát ptali na nezávislost a střed konfliktu a zatím e, to, je vždycky, to nám vždycky leželo na srdci s vašimi předchůdci. Jsme se o tom bavili v předchozích letech. Staly se věci k dobrému, to musíme uznat, ale pořád jsou tady obavy. Nejenom na straně nestátních organizací, i ombudsmanka Eh, odhalila některé věci, i tisk, časopisy jako EU eh, e Food Policy eh, přinesly zprávy o věcech, které se nevyvedly. Je celá řada fakt, která pořád jasně ukazují, že velký počet vědců opravdu má střed zájmu s průmyslem a ovládají, ovládá je průmysl. Jaké kroky eh, tedy eh, budete přijímat, aby eh, se s tímhle už skoncovalo? Druhá otázka. Potom je tady nestátní organizace Test Bio, která ukázala, že se manipulovala s vědeckými fakty s GMO kukuřicí v MON 810, nebo 18, pardon. Můžete se k tomu nějak vyjaří, vyjadřit? Eh, zkoumáte to? Eh, budete na to nějak reagovat? To by mě moc zajímalo. Madame... Děkuji, paní Šeliperik. Děkuji, pane předsedo. Eh, nejdříve samozřejmě mnohokrát děkuji za to dnešní odpoledne. Pro mě je to velice důležité jako pro novou poslankyni. Mám tři slušné otázky. První na pana Araciho. Proč jsme začali tak pozdě s eh, bojem proti ebole. Já eh, to tady vidím od června, jak to funguje. A potom eh, pana Sprengra bych se zeptala. Vidím, myslím, že vaše organizace funguje velice dobře, alespoň to, co sleduji od červen, června. A zeptám se, jak to vypadá s koordinací uvnitř EU a jak to vypadá s Afrikou. A potom třetí otázka. Eh, neměli bychom eh, eh, lépe tedy organizovat celkově naší spolupráci, ale zeptám se ještě potom k EFSI, jak řídit celkovou spolupráci. V neposlední řadě pan Grote. Já mám dvě otázky v podstatě. Za prvé na Gida Raziho. On právě ve své přednášce říkal, že tady jsou určité překryvy. Možná, že byste eh, se toho mohli eh, dotknout. Jak eh, si odsouhlasujete činnost mezi agenturami? Jaké nástroje k vzájemné komunikace, vzájemné domluvy máte? Potom na pana Úla. Hodně se tady debatuje o střetu zájmu. Mohl byste nám vylíčit, jak, když se jezdí do Parmy jako vědec a tři dny, Nevím, eh, kdo eh, si tam už vyjel s kolegu A eh, tři dny tam tedy opravdu byl mimo běžného provozu. Ono jde o to, aby ti lidé prostě věděli úplně přesně, ale přesto o to jde, ale byli přesto nezávislí. Jak to zařizujete? Agenturám se obecně eh, říká, že eh, se nabírají nejlepší experti a po, oni potom eh, za nějaké kapesné tam pojedou jenom na tři dny ze své běžné činnosti. Čili já nevím, jak tohle chcete, jak tohle řešíte, takovou kvadraturu kruhu. Děkuji, můžeme přejít dál. K odpovědím chci požádat všechny ředitele, aby byli velice struční protože za deset minut musíme dokončit celé toto téma všech těchto pět odpovědí. Ano, my máme ještě jeden bod na pořadu jednání a musíme ukončit zasedání eh, s mírnou flexibilitou eh, v půl sedmé. Prosím, začneme EFSO. Děkuji za celou řadu otázek eh, na zajímavou práci EFSI. Děkuji paní Ajuso. Ano, myslím, že eh, musíme zlepšit komunikaci s žadateli a začali jsme komplexní program toho, jak zlepšit dialog a spolupráci s žadateli samozřejmě, aniž bychom snížili žád, nějakým způsobem eh, kvalitu anebo nezávislost hodnocení. Ohledně spolupráce, jak dosáhnout spolupráce s vědci, my v rámci EFSA Máme 470 pracovníků, více než polovina z nich jsou vědci. Spolupracujeme však také s panely a pracovními skupinami, to znamená, že máme 10 panelů s 21 odborníky a kromě toho zhruba 200 členů panelu, takže 15 expertů v pracovních skupinách, kteří spolupracují s naší agenturou. Nemáme-li dost údajů, žádáme o údaje, EFSA tedy žádá o údaje. Občanská společnost, firmy, akademický svět mohou přispívat do sbírání údajů. Jak zjistíme výsledky, například eh, ohledně zdravotních prohlášení? Přes 570 vědeckých eh, stanovisek jsme zveřejnili na našich stránkách. Bylo 570 jenom o těch zdravotních prohlášeních na produktech. Eh, další otázka. Máme dost nezávislé expertízy vědecké? Ano, máme dost eh, nezávislé vědecké expertízy. Každé tři roky máme otevřené řízení, takže stovky, tisícovky expertů se hlásí a následně jako druhý krok, eh, když přesáhnou ten náš práh, tak se zabýváme tím, zda tam může dojít k nějakému střetu zájmu a případně vyloučíme takovéto experty, pokud mají střety zájmu. A tímto myslím, že můžeme zaručit. A to se také týká otázky pana Groteho, jak dosáhneme těch nejlepších odborných poznatků a nezávislosti na jednou. Je to výzva, ale tímto systémem, který má EFSA, takže e, pravidelně EFSA má ty, ty otevřená e, řízení a navíc e, se snažíme předcházení do střetům zájmu velice transparentně a jasně. Jsme ukázali za poslední léta, že to funguje. Je to dokonalé není. Dá se to zlepšit? Ano. Snažíme se to zlepšovat, usilujeme o to. Dodáme ještě jednu stránku eh, otevřenosti a transparentnosti, abychom otevřeně a transparentně mohli toto všechno implementovat ale vždy zde bude určitá jemná eh, linie Eh, při rozhodování o expertech, ale nakonec to není jeden expert, který rozhodoval, ale 21 členů panelu, takže i kdyby u někoho bylo trošku střed zájmu, tak jeden člověk nedokáže eh, ovlivnit těch ostatních 20, protože vždy je to kolektivní rozhodování. Eh, máme rám sedmý výzkumný program a tam máme, tam máme 90 denní zkušební lhutu a zabýváme se tímto projektem panu Stásovi. Máme záruky? Myslím, že systém, tak jak schvalujeme a hodnotíme, e, jak tedy zjišťujeme konflikty zájmu, tak tento systém je určitou zárukou a já bych si nemyslel, že naši vědci jsou vedeni průmyslovým odvětví, My si vybíráme tyto vědce na základě jejich nezávislosti, abychom zajistili, že nebudou ovlivňovány eh, z nepatřičných zdrojů. Eh, jaké máme vědecké poznámky, eh, poznatky. Eh, my, když máme nové vědecké poznatky, jsou-li ospravedlněny, tak začínáme hodnotit riziko, takže my konstantně monitorujeme přítok informací o vědeckých poznacích. Děkuji. Pan Sprenger za ECDC. Děkuji vám mnohokrát. Ještě bych především chtěl poděkovat Katerině, Kateřině eh, Konočné, která je naší kontaktní osobou Envy. Eh, ano, máme poskytovat podporu v rámci EU. Ve spolupráci s komisí se nám podařilo některé experty už eh, dostat do západní Afriky. Byla zde celá řada žádostí o další podporu mimo EU. Myslím, že je dobré v budoucnosti prodiskutovat, e, pokud to bude přání, aby ECDC poskytovalo větší podporu mimo EU, jako v Moldávii, v Gruzii, na Ukrajině. Jsem si jistý, že můžeme poskytnout přidanou hodnotu, ale samozřejmě to by vyžadovalo dodatečné zdroje. Co se týče otázky paní Šrel-Pirek, Eh, ve spolupráci, koordinaci s EU eh, jednáme velice patřičným způsobem eh, s Výborem pro bezpečnost, abychom takto podporovali spolupráci ve, se Spojenými státy a Afrikou. Můžeme jednat jen v rámci našich kompetencí. A na závěr pan Razi. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím to zvládnout co nejlépe. Byla tady celá řada otázek. Zkusíme tady nějak tak sloučit dohromady, než abych to bral jednu po druhé. Jednak eh, se tady hovořilo o biotechnologiích, zda provádíme vyhodnocení na národní úrovni. Ano, eh, biotechnologie v oblasti léčiv, tady probíhá schvalování pouze centrálně, ale může to být eh, trošku matoucí, protože zdravotnické prostředky ne. Ty spadají do oblasti působnosti národních agentur. Dále eh, bych chtěl říci, že ta spolupráce, pokud je o TTIP, tak ta je jenom tak, taková spolupráce na technické úrovni. Eh, ano, my také spadáme eh, pod tu dohodu o důvěrnosti informací, zejména pokud jde bezpečnost produktů, pokud jde o tu síť firmakovigilance v Evropě. Tady to začíná fungovat už poměrně dobře. Pokud jde o FDA a ebolu, tak tam probíhala každý týden setkání, kde jsme se snažili zajistit určitou harmonizaci těch eh, postupů. Ehm, asi by nebylo dobré, aby si to lidé pletli s tím, že jsme mi něco schválili. To by nebylo dobré pro důvěru pacientů. Dále ta otázka, když tady pan poslanec hovořil o té hraniční situaci, že některá léčiva nemohou být prodána tam, kde za hranicí o několik kilometrů dále už prodávána jsou, tak eh, ano, proto nejsou žádné vědecké eh, důvody, bohužel to ne. Souvisí to s legislativou. My povolujeme možnost, aby určité léčivo obíhalo v Evropě, ale následně každý členský stát může zajistit dostupnost toho či kterého přípravku, ale to, jak je ten přípravek proplácen, jak je předepisován, tak to je na členských státech. To toho my už nemluvíme. A tím se dostávám možná trošku širší otázce stanovování cen a dostupnost. To je taková výzva, se kterou se budeme potýkat v několika příštích letech, protože po celé řadě centralizovaných schválení se dostáváme k tomu, že stanovování cen to vůbec nijak nespadá do naší kompetence, s tím nemáme co dočinění Já jsem o tom hovořili ve své prezentaci, jak tam ta situace vypadá, čili v zásadě stejné údaje, které vyhodnocujeme pro posouzení přínosů, mohou být eh, využita pro posouzení eh, efektivity. My se snažíme, aby tento proces probíhal paralelně, nikoli následně. Čili rychlé schválení a následně, aby to co nejrychleji bylo dáno k dispozici plátcům. Aby, my se určitě snažíme, aby byl více harmonizovaný přístup ke snažování, stanovování cen, respektive byli bychom za to rádi, ale je to úplně mimo naši kompetenci. Potom ještě jedna iniciativa, kterou jsme se snažili realizovat, eh, aby byly nižší ceny, aby se snížily snížili ceny na vyvíjení léku, tak to je otázka adaptovaných, přizpůsobených licencí. Eh, to je taková jedna také důležitá věc. A ještě poslední věc, děkuji, že jste mi ještě dali k dispozici trošku víc času. Ebola očkovací látka, tak tady nemáme nějaké spoždění. Já jsem s velkým potěšením si vyslechla zprávy od výrobců, že něco již je k dispozici, ale zatím jsme nedostali vůbec žádná data, která bychom mohli vyhodnocovat. Máme rychlý postup, pokud dostaneme data, která můžeme použít v tom zrychleném postupu, tři producenti, eh, rychlé vědecké posouzení. Uděláme to opravdu co nejrychleji. Ale potřebujeme ta data. Jakmile ta data dostaneme, můžeme hned eh, vám říct něco dalšího. Děkuji, děkuji mnohokrát, říká pan předseda. Chtěl bych poděkovat. A předchozí řečník ještě se vrací. Já se omlouvám, ještě jsem na něco zapomněl ještě jak, jak my spolupracujeme. Nevím, zda se myslí, jak spolupracujeme mezi námi nebo s těmi ostatními. Eh, tak mezi námi to je jednoduché. My vycházíme ze stejné legislativy, ze stejného procesu. Hmm, zatím jsme neměli nějaký větší problém, spíše naopak. Eh, velmi rádi sdílíme ty vědecké poznatky a je tady celá řada legislativních nástrojů. Ale někdy je to trošku složitější na té vnitrostátní úrovni, pokud jde o ty produkty, o ty odvětvové záležitosti. Děkuji. A nyní okamžitě přistupme k poslednímu bodu, bod číslo 7, kdy přímo bych dal slovo panu řediteli Michaelu Skanalovi z FVO, potravinového veterinárního úřadu, který přednese svou prezentaci a následně bude prostor pro dotazy našich kolegů. Děkuji, pane předsedo. Já se pochopitelně pokusím být co nejstručnější s ohledem na čas. Potravinový veterinární úřad byl zřízen v roce 1997. Pro potřeby tohoto výboru je asi nejzajímavější, že to bylo z iniciativy Evropského parlamentu. Tehdy zuřila ta krize nemoci šílených krav BSE a ehm, jedna z hlavních věcí, která byla zjištěna v rámci řešení té krize BSE, bylo, že ehm, nebyl žádný jednotný systém prosazování legislativy v rámci EU. My jsme měli už celou evropskou legislativu, ale chyběl nám mechanismus ověřování, že členské státy přistupují se vší vážností ke svým odpovědnostem a že dochází k jednotnému prosazování práva v rámci všech členských států. A tady toto zjištění Evropského parlamentu bylo akceptováno komisí. Já si vzpomínám, že pan předseda Prody tady hovořil v září 99 a položil otázku, eh, která zněla, že proč by evropský občan měl věřit Evropě v rámci její integrace, když nedokážeme ani prosadit potravinářskou legislativu. Následně tedy byly vynaloženy zdroje na to, aby byly prováděny audity. A to je v zásadě to, jak my fungujeme. Provádíme audity a kontrolní mise inspekce v rámci členských států, v rámci nichž ověřujeme, ověřujeme že ta platná legislativa je náležitě prováděna. Jak to děláme, čím se zabýváme, tak vychází to z legislativy jako takové, to snad nemusím k tomu už ani nic dodávat. Ověřujeme vždy, že tam je nějaký příslušný orgán, který má právo vykonávat koordinaci v rámci jednotlivých kontrol a že všichni zapojení do toho procesu znají své úkoly a odpovědnosti. Ověřujeme, zda je k dispozici dostatečný personál, to znamená, ať už pokud je jejich počet, pokud je jejich kvalifikaci a vzdělání. Také ověřujeme, zda Příslušný orgán má náležité pravomoci pro to, aby vykonával své úkoly. No, to znamená třeba právo přístupu do e, podniků, právo třeba uzavřít ten podnik nebo uvalit tam určité omezení. Také ověřujeme, že provádějí svoje kontroly na základě rizik, to znamená, že vynakládají své zdroje správným způsobem. A také velmi důležité je, že kontrolujeme, že mají pravomoc uvalovat sankce a že ty sankce jsou účinné, přiměřené a odrazující, což není vždy jednoduché v praxi. Také kontrolujeme, že je tam náležitá infrastruktura, aby mohly být náležitě vykonávané úkoly, to znamená třeba laboratoře. Eh, pokud jde o bezpečnost potravin a různé epidemie, tak vždy řešíme, že jsou nastaveny nějaké krizové plány, protože naše dlouhodobé zkušenosti ukazují, když nejste připraveni na krizi, nejste schopni ji náležitě řešit. Proto eh, každá krize mm, je potřeba se na ní připravit tak, aby bylo možné ji efektivně zvládnout. Další velký úkol pro naše audity je zajistit konsistence, konsistentnost, to znamená mezi členskými státy, to znamená, když máte 28 členských států, tak pochopitelně musíte zajistit, že ve všech členských státech je to prováděno stejně. E, respektive, ano, jsou tam už samozřejmě určité rozdíly, ale my musíme dbát na to, aby ty rozdíly neohrozily ty nastavené standardy. Podnikatelské subjekty, spotřebitele, ti všichni musí být ujištěni o tom, že je stejná úroveň vymáhání prosazování práva v EU. To je velmi důležité, jestliže chceme zajistit jednotný vnitřní trh. A to je konečně ten hlavní náš cíl. To znamená, mohou podnikatelské subjekty, mohou spotřebitelé mít důvěru v to, že potraviny jsou bezpečné, protože když ta důvěra se rozpadne, rozpadne se i jednotný vnitřní trh. A víte, že není nic eh, politicky a ekonomicky více důležitého než jídlo. A kon, mm, souhrně řečeno, výsledky jsou více než kladné. Během posledních 15 let došlo určitě ke zvýšení vzájemné důvěry mezi členskými státy a v tom, jak jsou prosazovány jednotlivé kontroly. Eh, stále tady chybí určitá unilaterální eh, bezpečnostní bezpečnostní předpisy, členské státy eh, jsou schopny respektive jsou schopny rychle uvalovat určitá restriktivní opatření. Bylo to v minulosti z důvodu protekcionismu. Eh, nyní ano, občas něco takového vidíme, třeba jak byl ten skandál s koňským masem, ale členské státy eh, obvykle nejsou schopny příliš efektivně konat v této věci. S ohledem na velmi omezený čas, tak už eh, to shrnu, pane předsedo, a závěrem bych chtěl říci, že naše práce s postupem času se mění. Před deseti lety jsme se opravdu hodně věnovali problematice BSE. Nyní se věnujeme třeba problematice zdravotních, zdravotnických eh, prostředků. Eh, snažíme se ověřit, aby členské státy, ty organizace, příslušné orgány v členských státech na tomto pracovali opravdu dobře, aby byla zvýšena ta důvěra ve zdravotnické prostředky. Snažíme se také zlepšovat systémy kvality, geografické indikátory a podobně. A konečně závěrem bych chtěl ještě říci, že my sice nejsme agentura, ale přesto parlamentu přistupujeme se vší vážností. Jak říkáme, konec konců bylo to z podnětu parlamentu, že FVO bylo ustaveno. Já sám jsem v úzké spolupráci s parlamentem již několik let a za to vám ještě jednou děkuji. Thank you very much. And now I give... Děkuji vám mnohokrát. Nyní má slovo pan Stas, naše kontaktní osoba. Pane velmi stručně. Myslím si, že Musím říci, že tento e, úřad pracuje velice intenzivně, a zajišťuje e, transparentnost. Všechny zprávy z inspekcí můžete najít na jeho webových stránkách. Je tam úplný poklad informační na, na těch stránkách. E, my tady spíš máme problém s politickými následnými kroky, protože občas eh, vypukne nějaký eh, skandál a potom se s tím nic nedělá. Takže já si myslím, že my jako eh, koordinátoři politických frakcí bychom alespoň jednou za rok měli věnovat širší debatu o doporučeních FEVO, aby se s tím politicky pracovalo. A poslední věc je čas úspor všechny výbory a úřady musí spořit ale pokud jde o FVO, tak si myslím, eh, eh, že mohu s, srdcí eh, na, s rukou na srdci říci, že ti lidé, kteří tam opravdu pracují, jsou skutečně třeba na tom se nesmí šetřit, protože od práce, kterou oni odvádějí, je nesmírně nezbytná. A, s menším počtem lidí by to nebylo možné. Tady asi skončím, protože nemáme čas na větší debatu. Děkuji a teď paní Šalie Pěring. Pane předsedo, děkuji. Já to také eh, řeknu velice eh, stručně. Já vaši eh, organizaci znám z práce už léta. Chci se zeptat na antibiotika na celý ten projekt. V Nizozemsku se používají přísně, někde ne a Eh, potom máme dost eh, problém eh, konkurenční. Podívejte se na ošetřování vepřového dobytka. Některé země jsou příliš přís, přísné a některé to tak trochu nechávají, čili to je věc, na které třeba věnovat pozornost. A já bych se ráda tedy zeptala na, v aplikaci v antibiotika potírání přílišného použití. Děkuji, nikdo další se nehlásí o slovo, takže dám slovo hned Eh, FVO k reakci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za tyto příspěvky panu eh, Stasovi. Velice rád při mojho pozvání ke každoroční příležitosti prezentovat naši práci a případně, abychom mohli odpovídat na dotazy. To je velice užitečná eh, příležitost. Hodně zdrojů já jsem bojoval, abychom udrželi to, co máme. Eh, dokázali jsme hodně ušetřit. Eh, my se nebudeme eh, skrývat za více zdrojů, ale v těchto dobách, kdy víme, mm, že je zapotřebí hledat účinnější, efektivnější využívání zdrojů, které máme. Takže se nebudeme skrývat za to, že máme nedostatek zdrojů, abychom nemohli správně dělat naši práci. Co se týče konzistentnosti při eh, kontrolách ve všech členských státech, o tom už jsem se stručně zmínil ve svém příspěvku, všichni se snažíme zajistit, Samozřejmě, že zde budou rozdíly v prosazování v jednotlivých členských státech, ale nemůžeme dopustit, aby určitá situace eh, podkopávala eh, zdravotní úroveň a podobně. Jisté, že některé členské státy mají lepší výkon než jiné, ale my se snažíme dosáhnout toho, že i ty členské státy, které mají slabší výkon, svůj výkon zlepší, posílí a proto na ně takto cílíme naše doporučení velice transparentně. A takto snažíme se najít profil každého jednotlivého členského státu, zjistit tam, kde jsou nedostatky a dosáhnout v nich patřičného pokroku. A to jsme také dělali, teď máme novou inovaci. Máme tu takovou přehledovou zprávu, kde sledujeme situaci v celém odvětví e, napříč členskými státy a poukazujeme na slabá místa a na to, jak je možné je vyřešit a zejména to je u antibiotik a, a ohledně rezistence na antibiotika. Potom jsme se e, zabývali e, drůbeží, drůbežím masem a e, na pracovních cestách se zabýváme těmito tématy a chceme rozšířit naši činnost ještě dále. Nyní pracují skupiny v, v komisi společně právě na této rezistenci proti antibiotikám a, a budeme se tímto zabývat naší zprávě a dál. Děkuji vám. Chci poděkovat všem výkonným ředitelům agentur a také vám e, za velice zajímavou diskuzi. Tímto musíme uzavřít naše dnešní zasedání a chtěla bych vybídnout všechny, chtěli pozvat všechny poslance společně s řediteli agentur na koktejl, který se odehraje před sálem. Questo.